Zasedání začíná. Prosím, věnujte nám pozornost. Ti, kteří chtějí diskutovat, prosím, aby opustili sál. A ti, kteří přicházejí, prosím, posaďte se potichu. První bod na pořadu jednání. Pokud nemáte námitky, tak eh, pořad jednání považuji za eh, přijatý bez změn, nikdo se nehlásí, takže tímto je to vyřízeno. Bod 2, sdělení předsedy, informuje vás, že máme tlumočení do 14 jazyků. Elektronická složka, jako obvykle, je k dispozici přes eh, aplikaci e-meeting a naše zasedání je, jako obvykle, vysíláno online. Dnes tady budeme mít eh, natáčecí tým, který tady bude natáčet pro německý program ARD, takže se tím nenechte překvapit. A doporučení eh, koordinátorů eh, z jednání 11. června, ta jste dostali elektronicky. Nedostal jsem žádné námitky z vaší strany, takže předpokládám, že jsou tato doporučení tímto schválena. Děkuji vám za to. A děkuji také za schválení zápisů ze schůzí 12. března a 12. dubna. Ty byly také schváleny bez změny. Děkuji a teď tedy můžeme přejít eh, rovnou eh, k programu. Děkuji vám všem za účast. Jak víte, máme dnes trochu zvláštní zasedání ve srovnání s těmi předchozími, protože bude rozděleno do dvou částí. První část Eh, nejprve si tedy vyslechneme eh, komisaře Andriu Katise. Eh, budeme mu také potom klást otázky. Já mu děkuji, že se <laughs> tedy propůjčil k této hře, i když to není úplně hra, je to tedy způsob práce, diskuse. A bude to fungovat tak, že máme na to jednu hodinu, tak to jsme se dohodli s koordinátory a Potom bude drobná přestávka a bude druhá část eh, zasedání, kde budou čtyři vystupující, kteří budou prezentovat eh, práci Evropské komise. Bude tady také zástupce OECD, eh, univerzity ve Wageningenu a zase budeme moci klást otázky hned po jejich příspěvku. První části Tedy prosím o pozornost, protože pak se to eh, obtížně organizuje. V souladu s tím, jak jsme se domluvili s koordinátory, eh, domluvili jsme se tedy na principu diskuse, tak to bude trochu specifická organizace, protože nebude možné, aby vystoupili všichni. Nejprve tedy vystoupí komisař Andriukatis, zhruba 15 minut. Prosím, abyste sledovali ten čas protože ho máme málo. Potom dostanou slovo čtyři koordinátoři. Angelik Dile, Pavel Poc eh, za sociální demokrati, Andrea McIntyre za EKR a mm, Ulrike Miller za ALDE. Pan komisař odpoví na jejich dotazy, bude odpovídat 10 minut a potom eh, zbývající čtyři koordinátoři Anja Hazenka za GUE, Michel Rivazi za Zelené, Mirej Dornano za e FDD a pan Filip Luazo za ENF. A pan komisař zase potom odpoví eh, během deseti minut. Potom dostanou slovo dva spoluspravodajové Norbert Linz a Bart Stes. Linz za EPP, Stes za Zelené. Každý bude mít dvě minuty. A pan komisař bude mít pět minut na odpověď odpovědi a potom já tedy přednesu stručný závěr a to bude konec té první části zasedání. A potom, jak bude pokračovat druhá část, to vám řeknu eh, posléze, ale tam se budou moci zúčastnit všichni. Začneme spolu s a koordinátory a potom jako obvykle na základě Catch the Eye všichni poslanci budou moci klást dotazy našim eh, panelistům. Takže takto bude vypadat eh, dnešní práce. Buďte prosím trpěliví, počkejte, až na vás přijde řada. Všichni se budou moci vyjádřit, ale musíme eh, tedy se držet toho řádu. Bude to v tom pořadí, jak jsem o tom hovořil, tak jak se to domluvilo s koordinátory. A už tedy nechci ztrácet čas a dám rovnou slovo panu komisaři Andrej Kjatasovi, kterému děkuji za přítomnost a dávám mu 15 minut na vystoupení, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Evropští občané očekávají bezpečné potraviny a, a, a zcela správně. I když my se snažíme eh, zajistit eh, bezpečnost potravin, tak to samo o sobě nestačí. Stále častěji občané mají obavy ohledně toho, jak se jejich potraviny vyrábějí, eh, ohledně udržitelnosti celého potravinářského systému a ochrany životního prostředí. Řízení našeho potravinářského systému se stává stále otevřenějším a inkluzivnějším. Vyzývá se k větší transparentnosti, analýze rizik a také většímu zapojení občanů v rozhodovacích procesech, což by mělo usnadnit další inovace. Můžeme naplnit tato očekávání pouze, pokud se zamkneme, poučíme se z nedávných Eh, výzev a, budeme naslouchat všem občanům. V tomto kontextu je tento zvláštní výbor velice eh, důležitý a děkuji vám tedy eh, za pozvání a možnost s vámi pohovořit. Chci zdůraznit i jednu věc. Tento výbor i já sdílíme tentýž cíl a sice zachovat bezpečnost, chránit zdraví občanů a zvířat a chránit životní prostředí. Na dosažení tohoto cíle má Evropská unie jeden z nejpřísnějších Eh, systémů regulace pesticidů na světě, který si vyžaduje komplexní vědecké hodnocení provedené eh, eh, členským státem a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. A pokud byla bezpečnost prodána, tak je to, jde o schválení účinné látky na evropské úrovni. Závěrečný produkt a potom schvaluje členský stát. A musím říct si docela jasně, že komise má a Mm, no, je odhodlána eh, eh, rušit eh, nebo oceňovat látky aktivní účinné z trhu, pokud jsou považovány za nebezpečné. Od roku 2015 jsme 22krát rozhodli na základě vědeckého hodnocení o stažení takové látky, nebo jsme ji nepovolili. Hmm. Ta kritéria jsou tak přísná, že řada firm už nepředkládá látky k obnovení, protože k obnovení povolení, protože neočekávají, že přestanou ten text. Tak e, tohle bylo právě případ 18 látek. Nedávné e, rozhodnutí e, zakázat venkovní použití eh, neonikotidoidních látek eh, jenom dokazuje, o čem hovořím. Nicméně vím, že navzdory eh, všem našim snahám někteří poslanci Evropského parlamentu tvrdí, že komise není dostatečně odvážná při zakazování látek, u kterých, u kterých negativně posoudila riziko EFSA. Já bych to rád uvedl na pravou míru a dal konkrétní příklad. Náš Eh, naše služby eh, budou ehm, provádět eh, mm, debatu o odvolání u čtyř látek v červenci. Jedná se o Daekvo, Melatiandikat, Bimetrazin a Cyrilin. Bohužel členské státy nepodporují mé návrhy, takže řada z nich chce udržet tyto produkty na svém trhu. Eh, ta otázka tady zůstává eh, otevřená. Ukazuje to eh, mé odhodlání, ale také obtížnost našeho úkolu. Vážení poslanci, legislativa přijatá parlamentem i radou je velice přísná. Zároveň nejsou, není nic jako dokonalý systém. Vždycky bychom se měli snažit vylepšit ten proces, modernizovat ho a, a, a přijmout ponaučení. Um, Nedávna iniciativa občanská k glyfosátu volala po transparentnosti e, v potravinářském řetězci a také o, po zajištění e, trvalé udržitelnosti potravin. Já jsem eh, navrhnul eh, úpravu potravinového práva v, tomto, eh, v této souvislosti. Když jsem tu revizi předkládal minulý rok v Dubnu na Envy, tak někteří jste tam byli, ale dovolím si zopakovat součástí tohoto návrhu ještě jednou. Snaží se zlepšit situaci ve čtyřech oblastech. Za prvé zvyšuje transparentnost posuzování rizik tím, že občané a aktivisté budou mít k dispozici přístup Eh, k informacím už na rané fázi, kromě důvěrných informací. Eh, některá konkrétní opatření zvýší kvalitu a spolehlivost vědeckých studií. Například eh, registr studií zadaný odvětvím bude vytvořen a EFSA bude moci mm, dávat obecné pokyny k tomu, co bude po odvětví vyžadováno, pokud má být podána nějaká žádost o schválení. EFSA může ve výjimečných případech eh, vyžádat si další eh, ověření. Cílem toho návrhu je zdůraznit eh, nebo posílit v Evropský parlament i státní organizace a jejich vliv v rámci řídící struktury EFSA, aniž by se ovlivnila nezávislost EFSA. Eh, dále, eh, posiluje se zde riziková komunikace mezi komisí, EFSO, členskými státy, zúčastněnými stranami a širokou veřejností. Eh, jsem si jistý, že tento návrh povede k značným přínosům a zlepší důvěru občanů v celý proces. A nejsem jediný, kdo si to myslí. Byl jsem rád, že Helmut Bucheschaden z Global 2001 jeden z iniciátorů té občanské iniciativy, ale také stejně naladěný můj přítel, eh, mi věnoval tuto eh, knihu. To je opravdu velice eh, důležitá kniha. Jmenuje se Akta glyfozát přísně tajné. Věnoval tomu mm, tato velice důležitá slova, tam napsal. Milí komisaři Andrew Kajtisi, 4. března 2016 řekl, že veškeré studie by měly být zveřejněny kvůli eh, eh, nadřazenému veřejnému zájmu. 11. března 2018 jste přišel eh, s silnými právními návrhy. Děkuji za toto. Takže velice jasně, tohle není příliš daleko od sebe. Žijeme na stejné planetě, je to jedna planeta, kterou sdílíme. Musíme spolupracovat, aby tento návrh se stal realitou, aby opravdu neexistoval žádný prostor a žádné podezření že eh, korporace používají slabé stránky eh, mm, systému a ohrožují eh, naše zdraví. Jak píše Helmut na o, o balu své knihy ty koncerny, eh, které eh, využívají eh, slabé stránky systému a tím ohrožují naše zdraví. My na Envy jsme začali pracovat na tomto návrhu a já vás vyží, vyzývám, abyste podpořili tuto iniciativu, tak aby ten legislativní proces mohl být dokončet ještě ve stávajícím funkčním období. Ale tohle není jediná oblast, kterou se snažíme zlepšit. Používáme také program v regulační výkonnosti a to abychom se zaměřili na eh, regulaci eh, eh, lékařských přípravků a v rezidují z pesticidů. Jsem rád, že se parlament chce zaměřit na tyto otázky také. Kromě nadcházející zprávy tohoto výboru poslanci Evropského parlamentu Pavel Poc se zabývá účinností toho nařízení o rostlinolékařských přípravcích a v příslušné výzkumné orgány eh, pracují na studii k tomuto tématu. Eh, potom je tady také stanovisko k eh, pesticidům a k zjištěním komise ze členských států. Já vás musím informovat, že všechny tyhle vstupy pomohou komisi při analýze, až budeme přijímat další kroky. Závěrem ještě řeknu, že jsme měli celou řadu debat o tom systému. V seznamu otázek, které jsme mi poslali, Eh, a v přijednáních eh, s řadou z vás eh, jsem si všiml kritiky ohledně opakovaného schvalování některých látek. Tady jsem opravdu vázán literou zákona. Pokud eh, příslušný ženský stát eh, pozdě eh, dá dohromady své posouzení, celá ta procedura v EU se odkládá a to se bohužel od času stává. V takovém případě nemohu stáhnout látku z trhu, protože právě orgány a ne ta firma mohou za tento průtah. To by bylo nefér a nelegální, kdybych něco takového učinil. Nemám na vybranou, ale musím eh, protáhnout eh, ten eh, nebo prodloužit to povolení. Členské státy žádám, aby plnili své povinnosti a zatím to je velmi neúspěšné. Bohužel. Nevím, proč se používá termín nadbytečné použití. Eh, tohle se definuje v legislativě a my tuto eh, proceduru používáme přesně podle nařízení, které stanoví, že informace o eh, dodržování nebo o souladu s předpisy mohou být vyžadovány, pokud vzniknou nové požadavky během procesu hodnocení nebo v důsledku nových technologických nebo vědeckých poznatků. Já jsem reagoval ombudsmance v této otázce a od té doby jsme vytvořili a vzhledem k pokroku vědy eh, jsme vytvořili nové eh, postupy, ale vytváření nových obecných zásad je velice pomalné. Takže někdy eh, vyžádat si více informací od firmy je třeba, abychom zohledili vědecký pokrok. Často takové dokumenty jsou hodně spožděné. To, je, hm, to platí například o takzvaném B-guidance. Eh, navzdory eh, všem našim eh, snahám, tento dokument musí schválit členské státy. A tady opět je velice někdy těžké nalézt dostatečnou většinu. Odpovědí mu by možná bylo depolitizovat takovéto dokumenty a nechat je na věcích samotných. Já bych uvítal rád vaše názory o tomto směrnice z roku 2009 o trvalé udržitelném využívání pesticidů eh, také ehm, má eh, regulovat dopady na eh, zdraví a životní prostředí. Aby, to, abychom, aby byla účinná, tak je třeba na ní zapracovat. Komise zpracovala zprávu o její naplňování a zjistila minulý rok, že navzdory implementovaným národním akčním plánům jsou obrovské rozdíly mezi těmi jednotlivými plány zejména pokud jde o měřitelné cíle a harmonogramy e, pro akční oblasti. To se musí změnit. Členské státy v současné době revidují e, své národní plány a ty jejich revidované plány musí obsahovat jasné měřitelné cíle. Komise dělá audity ve, členském, ve čtyřech členských státech v současné době e, na implementaci těchto národních plánů a plánujeme další na další leta. Také pracujeme se členskými státy na harmonizaci eh, rizikových indikátorů, abychom sledovali trendy a dopady eh, používání pesticidů. Eh, vy jako poslanci a poslanci v tomto výboru sehráváte důležitou roli, takže chci využít tuto příležitost a požádat vás, abyste zaměřili tu debatu na národní akční plány ve všech jednotlivých členských státech. Snížení eh, rizik asociovaných eh, s pesticidy je také eh, cílem nových návrhů v oblasti společné zemědělské politiky zveřejněných 1. června. Stojí za poznamenání, že některé aspekty směrnice o trvalé udržitelném používání jsou teď zahrnuté do tzv. kondicionality. To znamená, že první, přímé platby mohou být omezeny, pokud nebudou zemědělci dodržovat Tyto indikátory byly tak, nebo další indikátory byly stanoveny k udržitelnému používání pesticidů a, a zemědělci a členské státy podle nich budou posuzovány. Eh, vážení poslanci, ještě jednou vám děkuji za vaše angažma a za vaši důležitou práci, kterou na tomto výboru děláte a těším se na vaši eh, zprávu a mohu vás ujistit, že vaše závěry eh, zohledníme, ale prosím, buďte přesnější, přesní pište detailně a konkrétně. My budeme neunavně pracovat na zvyšování eh, transparentnosti, zvyšování důvěry a zlepšení eh, udržitelnosti eh, našeho systému regulace bezpečnosti potravin. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji za toto úvodní slovo a jsem si jist, že to určitě vyvolá další otázky a hned dám slovo Angelique Delaje za EPP, která vystoupí jako koordinátorka. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. Jsem si jistá, že vaše prezentace je věcně přesná, nicméně kladu si otázky ohledně toho nového postupu. Eh, zajímalo by mě, zda jste vyhodnotili potenciální spoždění a nárůst nákladů, který může vyvolat tento postup pro hospodářské subjekty a nemáte obavy, že, a vy jste to sám zmínil, že mnozí výrobci se vzdají předkládání žádostí, protože ty postupy jsou příliš zatěžující. Nemáte tedy obavu, že, se, že ty postupy takto odradí od inovací? Já doufám, že se snažíte o rovnováhu mezi transparentností, po níž eh, volají spotřebitelé, a potřebou zachovat eh, odvětví, které bude konkurenceschopné. Všichni víme, že je třeba lépe respektovat životní prostředí, naši zemědělci jsou ti hlavní ekologové, jak já často říkám, ale dnes čelí klimatickým změnám, které eh, vyvolávají mnohé parazitní tlaky, ztráty produkce. Já bojuji proti plítvání potravinami a někdy tedy je obtížné této rovnováhy dosáhnout, ale spolehám se na to, že váš návrh k tomu přispěje, k této rovnováze. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Pavel Poc za SD. Well, thank you, Chair. Sure. Děkuji, děkuji pane komisaři za to, že jste se dostavil a podpořil jste tuto politiku a také vaše návrhy ke zlepšení zákona obecně, zvláště tam, kde jde o schvalovací postupy. Mám ale několik otázek nebo pochybností. Za prvé, v rámci vašeho návrhu, tedy návrhu komise, chybí eh, tedy řešení dvou zásadních mezer, které vyplynuly z výzkumu, který parlament provedl u rostlinolékařských eh, přípravků, jak se objevilo v naší zprávě za prvé. Chybné užití článku 53 ze strany členských států, to je asi ta největší mezera v legislativě, a za druhé je tu mezera v transparentnosti v rámci schvalovacího výboru jako takového, protože i když máte nejlepší možné schvalovací řízení, na konci toho řízení sedí výbor a jeho členové nejsou vázáni vědeckými poznatky nebo ničím jiným, jen tím, co je jim řečeno, jak mají hlasovat. Ať už jim to řekne jejich ministr nebo kdokoliv jiný v členském státě, takže to je druhá zásadní mezera. A já si kladu otázku, jak hodláte tyto dvě mezery uzavřít. Merci, monsieur Pog. Madame... Děkuji, pane Poci. Nyní paní McIntyre za EKR. Thank you. Děkuji. Pane komisaře, děkuji za vaši prezentaci, za to, že jste se dneska dostavil. Moje první otázka. Po zavedení nového, nebo po předložení nového návrhu tohoto obecného eh, legislativního aktu a po snaze aktualizovat nařízení 1107 se tedy dá říci, že komise si uvědomuje, že systém má slabiny, které je třeba řešit, a za druhé by se tedy dalo říci, že už se snaží o nezbytná zlepšení. Moje druhá otázka se týká transparentnosti. Na našich předchozích zasedáních zástupci EFSA a ECAF souhlasili s tím, že větší míra transparentnosti by rozhodně byla pozitivní. Jak je tedy možné, eh, že tyto dvě evropské agentury nejsou plně zapojeny do revize legislativy. Ráda bych věděla konkrétně, jestli jsou zapojeny do procesu eh, konzultací, do které jsou zapojeny také mm, třetí strany. A konečně je lepší transparentnost jediným způsobem, jak posílit důvěru v tento systém, nebo se najdou i jiné způsoby, jak tuto důvěru znovu nastolit. Děkuji. Merci, Madame Makin. Děkuji. Paní Miller za Alde. Komisár, vielen Dank. Pane komisaři, děkuji za to, že jste tady. Myslím, že tedy tento návrh bude tématem ještě mnoha dalších diskuzí. Já se chci teď eh, chci soustředit jenom na jeden naprosto zásadní problém pro náš výbor. Důvod, proč máme tento výbor, nespočívá v tom, že nařízení 1107-2009 je třeba zlepšit v ohledech, jako je transparentnost, zájemné uznávání eh, produktových povolení a podobně. Eh, vylepšení dobře fungujícího systému je tedy běžnou prací našeho výboru. Ale tentokrát jde o to, že naše, komis, naše komunikace o rizicích, a to i z pohledu veřejnosti, nefunguje dobře. A proto důvěra v náš evropský mechanismus ochrany spotřebitele klesá. A já považuji právě zlepšení této komunikace za naprosto zásadní a proto jsem také ráda, že to řešíte i ve svém návrhu tohoto obecného zákona. Tento návrh v tuto chvíli ovšem obsahuje jen velice obecně pojaté principy na bázi aktů v přenesené pravomoci, tam, kde jde o komunikaci o případných rizicích. Proto bych ráda viděla, jak si konkrétně představujete jejich užití a jak lze přispět k tomu, aby debaty, které ještě v budoucnu ještě poběží na půdě tohoto výboru, vedly k řešení tohoto problému. Merci à vous pour cette... Děkuji za tuto první sérii otázek. Pane komisaři, prosím, odpověste v deseti minutách. Okay. Thank you, thank you Děkuji velice. Začnu od první otázky, která se týká nákladů, konkurenceschopnosti a dalších s tím souvisejících eh, otázek. Ten náš návrh se netýká současné generace produktů a to i proto, že potřebujeme eh, podpořit inovaci, pokud jde o eh, tyto přípravky. A případě obnovení povolení v rámci notifikace je třeba předložit také určité rostlinolékařské studie, které si nemyslím, že by byly příliš drahé. A proto je třeba, aby došlo také k lepší koordinaci mezi EFSA a příslušným průmyslovým odvětvím tak, aby tento proces byl jednodušší pro malé a střední podniky, aby to nebylo tak komplikované, aby to řízení bylo kratší a aby bylo možné si v průběhu řízení vyžádat dodatečné informace od podniku. Já si myslím, že je to dobře vyvážený návrh a že nám pomůže eh, zkrátit zdlouhavá řízení a podle mého názoru ani nepovede k navýšení nákladů. Pokud je o konkurenceschopnost a ochranu životního prostředí, samozřejmě z mého pohledu transparentnost a možnost pomoci malým a středním podnikům v tom, aby se naučili prezentovat dokumentaci řádným způsobem a abychom řešili i obavy veřejnosti, které vznikají, eh, pokud o některé přípravky na druhé straně, abychom neporušovali princip eh, utajení a eh, obchodních informací, to všechno si ještě vyžádá hledání přiměřeného řešení. Pokud je o otázku pana Ploce, o, no, nadbyt, o nadbytečné užívání nebo zneužívání článku 53, ano, pravda je, že tedy hned několik členských států užilo této možnosti eh, udělit eh, povolení na rychlo. Ale i tak je třeba tedy předkládat zdůvodnění, ať už jde o výskyt příslušného škůdce a také potenciální alternativy ošetření. My tedy nyní studujeme vlastně ty jednotlivé případy a budeme o tom dále uvažovat. Myslím, že šlo konkrétně o sedm zemí, které byly velice aktivní z tohoto pohledu, které tedy vydávají to eh, zrychlené povolení. A pokud o výbor PAV, před dvěma roky jsme předložili eh, návrh, jak reorganizovat hlasování na půdě výboru PAV, tak aby bylo transparentnější, protože to je jediné řešení. Eh, jinak vlastně bude vždycky možné argumentovat eh, tím, že tady vlastně celá věc je transparentní. ovšem to bylo před dvěma roky a tady ostatní eh, legislátoři v té věci nic neudělali, aspoň pokud já vidím. Takže nejde jenom o transparentnost, jde vůbec o fungování výboru PAF. Paní McIntyre položila několik otázek, samozřejmě A tedy navrhujeme revizi již stávající legislativy o potravinách na základě eh, nových zjištění a závěrů vědeckých studií na základě eh, poučení se ze současných praktik, na základě verifikace některých metod, které jsou v daném odvětví používány a také díky zapojení příslušných orgánů členských států do těchto aktivit. To znamená, to už je vlastně konzultační proces jako takový, protože odráží očekávání a názory také občanské společnosti. A to chci vysvětlit, eh, to jsem se snažil vysvětlit už ve svém úvodním projevu. Samozřejmě, hovořili jsme tu o transparentnosti. Ale existuje jenom jeden způsob, jak zlepšit důvěru. Samozřejmě, že nejprve potřebujeme znovu nastolit důvěru s použitím všech nástrojů, které máme k dispozici, které přispívají k větší transparentnosti. Ale potřebujeme také posílit vědecké kapacity EFSA. A to znamená, že potřebujeme mít víc nástrojů, které nám umožní řešit rozmanité případy a Eh, zlepšit také například systém arbitráže, tak abychom tedy našli řešení v případě, že proti sobě stojí dvě vyhrocená stanoviska. A komise se tedy vlastně také zabývá všemi těmi kontroverzními případy, uvažuje o tom, jak to řešit. I to přispěje k větší transparentnosti a důvěryhodnosti. Ale pak je to také problematika dostatečného personálního obsazení EFSA, dostatečných finančních prostředků pro fungování a také je tu možnost zahrnout více členské státy do těchto procesů, tak aby se přímo účastnili rozhodování. A konečně tedy pokud je o komunikaci o rizicích, pokud tedy vlastně zůstaneme v tom stádiu kakofonie, jaké máme nyní, tak vlastně ničeho nedosáhneme ty, eh, ta sdělení se liší, způsob, jakým jsou sdělována, se liší, interpretace je různá a v důsledku toho klesá důvěra, tak včetně důvěry ve vědu. A já myslím, že musíme upozornit eh, tedy nebo se věnovat právě té problematice lepší komunikace o potenciálních rizicích. Ulrike Miller v podstatě hovořila o něčem podobné. Eh, proces eh, komunikace o rizicích je velice složitý, protože je v něm zapojeno mnoho aktérů na různých úrovních vyhodnocení rizik. A nejenom tedy na úrovni eh, národní EFSA, ale také například i mimo Evropskou unii. A tady tedy vidíme, že jsou vysílány různé signály. A samozřejmě, pokud jde o rizikové manažery, Mezi ně patří členské státy, příslušné odvětví, také Evropský parlament a my se musíme naučit lépe komunikovat, tak aby naše komunikace byla konzistentnější. Vyhodnocení rizik a řízení rizik je třeba jasně oddělit jako dvě zvláštní funkce. Na druhé straně je však třeba zlepšit naši komunikaci v této věci. jinak se vlastně na současné situaci nic nezmění. Děkuji, pane komisaři. Takže přejdeme k druhé části a slovo dostane Aně Hazekamp za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat na transparentnost. Pan komisař eh, vyložil, jak má se zlepšit transparentnost posuzování rizik, jak zveřejňovat data. Já se chci zeptat, jak chcete identifikovat nebo dokonce e, předcházet tomu, aby e, ty texty průmyslu byly e, kopírovány. A teď nehovořím o designu studií, ale především o hodnocení v rámci těchto Eh, studií napsaných eh, průmyslem. Můžeme tomu eh, zabránit v tom systému tak, jak jste ho teď popsal? Děkuji. Děkuji. Michel Rivazi za zelené. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Andrej Katisi, za to, že jste přišel mezi nás. Mě by zajímalo, zda víte o tom, že předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 oznámil vytvoření pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu s cílem projít všechny texty eh, a zjistit, jakou přidanou hodnotu eh, přinesla Evropa a co je možné dát členským státům a co by tedy více spadalo do kompetence členských států. A já jsem zaslechla, že se objevil návrh, eh, aby všechno, co se dotýká pesticidů a GMO, takže komise by to ráda přenechala členským státům. Můžete mi tedy eh, říci, potvrdit nebo vyvrátit, že existuje návrh komise předat vše, co se týká pesticidů a GMO členským státům, protože jestli tomu tak je, tak nevím, proč vlastně budujeme Evropu. Pokud opravdu existuje odvětví, kde je třeba harmonizovat, a vy jste to sám řekl v celé Evropě, tak je to právě problematika pesticidů. A my tady chceme jít ještě dál. My chceme, aby Evropa dělala aktivní látky i přípravky a aby se ty přípravky nenechávaly na členských státech, protože tady jsou obrovské rozdíly a navíc pravomoci agentur, které jsou velice odlišné mezi jednotlivými státy. Takže víte o této pracovní skupině a jaký je váš postoj k tomu? Děkuji, Michel. Paní Mirej Dornano za EFDD. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V odpovědi poskytnuté 3. října 2017 jste uvedl následující, cituji, Evropská agentura pro chemické látky řekla v březnu 2017, že klasifikace glyfosátu jako rakovinotvorné látky není oprávněná. Tento závěr sdílí i EFSA a mnohé další regulační orgány, včetně eh, orgánů Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Podívejme se, co se děje v těchto zemích, když je uvádíte jako příklad. V Kanadě množství pesticidů eh, narostlo o 27 v letech 2006 až 2012, tedy je to nárůst 7, a 171 je nárůst herbicidu glyfosátu. Austrálie zpráva eh, vládního kabinetu už v roce 2013 ukazuje, že více než dvě třetiny zemědělské ochrany v zemi Eh, je zajišťováno pesticidy 17 miliard australských dolarů ročně eh, z 26. Nový Zéland je známý tím, že rozprašoval pesticidy z letadla a z vrtulníků, a to i v eh, osídlených oblastech, a to tedy není vhodný příklad. Nezapomínejme, že tato země používala masivně DTD, což je mimořádně nebezpečný pesticid, přestože ve většině zemí byl v 70. letech zakázán a Austrálie to zakázala až v roce 89. A konečně Japonsko, hlavní uživatel pesticidů eh, na hektar na světě a dá se tedy říci, že postoj jejich, jejich hodnotícího orgánu také asi není vhodným příkladem. Dále, pane komisaři, nemyslíte si, že komise, která má chránit veřejné zdraví, by eh, byla posílena, kdyby uznala vědeckou kontroverzi u glyfosátu, spíš než aby se zakopala ve svých pozicích na základě analýz zemí, které patří mezi největší příznivce pesticidů na světě. Děkuji. Děkuji paní Dornano. Nyní Filip Luazo za ENF. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je zcela jasné, že tady je problém s veřejnou zprávou v EFSA, která eh, pořád opakuje, že je všechno v pořádku. Nicméně eh, jsou tady hlasy, eh, že by se mělo více svěřit do rukou EFSA, ale je to agentura, jejíž hodnotící postupy jsou pochybné. A proto také vznikl náš výbor byl, eh, EFSA nedostala rozpočtové absolutorium kvůli eh, problematickým výdajům a 46 jejich expertů je ve střetu zájmu podle eh, evropských monitorovacích orgánů. Co k tomu můžete říci? Víte že probíhá mistrovství světa ve fotbale a já bych teda udělala takovou paralelu. Když nějaký tým prohraje zápas, tak se vymění hráč. Když se prohraje více zápasů, tak se uvažuje o změně trenéra. Fungování EFSA v posledních letech je špatné. Proč tedy vedoucí představitelé EFSA nenesou odpovědnost? Dále, jak chcete poskytovat více prostředků struktuře, která přitom neodvádí uspokojivou práci? Děkuji. Děkuji za tuto sérii doplňujících otázek a dám slovo komisaři zase zhruba na 10 minut, aby nám odpověděl a e, děkuji tedy za zodpovězení. Thank you, thank you very much indeed. Děkuji vám mnohokrát za tyto otázky. Začnu s tou první od paní Házenkamp. Eh, samozřejmě se to týká eh, také toho anonymního autorství. A sice eh, umělého vytváření studií a falšování studií, aniž by tedy byly nějaké experimenty vykonány. K zajištění kvality vědeckých studií pro EFSA, které se řeší tím, které se zabývají tím problémem, byl už posílen náš auditní systém eh, těch laboratoří, eh, které eh, prezentují, že dělají ty studie. Takže teď jsme navrhli přísnější nástroj k kontrole těch laboratoří a obecný návrh k registrům studií komise. A tady eh, transparentnost a eh, zapojení eh, všech aktérů a organizace veřejných debat nám opravdu pomůže k řešení mm, těch problémů falešného autorství. Paní Rivazi se ptala na v subsidiaritu a přiměřenost, proporcionalitu. Žádný takový návrh jsem neslyšel, to slyším poprvé. vůbec netuším, že by kdyby eh, existovaly. Myslím, že to jsou nějaké zavaděcí informace, protože určitě není žádný takový návrh. To jsou opravdu uh, falešné zprávy, zcela falešné. My samozřejmě chceme Evropu Uh, jsem velice eh, rád, že se ptáte na Evropu. Chceme větší solidaritu. A teď je čas bavit se o různých otázkách jak můžeme eh, zlepšit to eh, posuzování na evropské úrovni samozřejmě, ale samozřejmě jak můžeme ho zlepšit na eh, členských státech. Nemůžete vyloučit členské státy, to bylo velice těžké. Vzhledem k odlišným zeměpisným podmínkám, klimatickým podmínkám, zemědělským tradicím. Prostě je spousta rozdílů. Ale musíme také zlepšit systémy členských států. Paní eh, Dorala se opět ptala na glyfozát. Samozřejmě otáz- obecnou otázkou je trvalé udržitelné využití pesticidů. V EU máme eh, směrnici o trvalé udržitelném využívání pesticidů. Opravdu jsme eh, integrovali systém toho nejlepšího eh, řízení a zaptali, požádali jsme členské státy o národní plány. Můžete eh, také poukazovat mezinárodně na eh, to trvalé udržitelné využívání pesticidů. A my tohle debatu můžeme vést bilaterálně s obchodními partnery nebo na, mezinárodních, na mezinárodní úrovni o pesticidech v rámci obchodních eh, organizací. Netýká se to ale glyf, eh, konkrétně eh, glyfozátu, ale těch posuzujících orgánů. Posuzování orgánů, posuzující orgány jsou jedna, jedna věc a, a mm, glyfozát je něco jiného. Nemůžete mm, je odsuzovat za to, že někteří říkají, že je glyfozát pravděpodobně nekarcinogenní a někde ho nadužívají. To znamená, že by asi měli zlepšit svůj regulační rámec a podporovat zemědělce, aby eh, používali eh, eh, pesticidy nějak udržitelněji a odpovědněji. Ale nemůžete to házet na posuzující orgány. My hm, se ptáme EFSI, ECHY a všech těch posuzujících orgánů. My jsme je požádali, aby se zaměřili na glyfozát. EFSA i nadále pracuje na této látce hledá i jejich eh, rezidua eh, v potravinách spotřebovaných v EU a potvrzuje, eh, že potraviny s řádně povolenými zbytkovými množstvími jsou bezpečné. Ale teď se samozřejmě bavíme o těch hladinách. Neustále vedeme debatu s EFSO o těchto otázkách, ale samozřejmě nemáme možnost zasahovat do vědeckého poznání, do nezávislosti agentur a můžeme se spolehat na velice efektivní mm, vědecké posuzování, ať už v EU nebo v Kanadě. Potom se zeptali na střed zájmu. na možnost eh, zachovat nezávislost eh, posuzovatelů rizika na průmyslu. A proto máme, máme návrh eh, na, tu, na ty členy správní rady, kteří nebudou odborníky na riziko podle stávajícího zákona, Eh, členské státy tam eh, musí eh, poslat zástupce, kteří se písemně zaváže, že bude jednat nezávisle a každoročně bude deklarovat své zájmy veřejně. A EFSA, nebo vyvedení EFSA bude také zasedat veřejně a tím umožní kontrolu svého rozhodování. Zkušenosti se stávajícím managementem EFSI ukazují, že ten se zaměřuje zejména na administrativní a finanční otázky ale ehm, nezachází do vědeckého ehm, posuzování. se také hovořili o možnostech zlepšovat hm, kapacitu EFSA finančně. My vidíme možnost ehm, věnovat každý rok 60 milionů eh, eur EFSA. A znovu tím můžeme rozšířit eh, schopnost EFSI být nezávislá. Děkuji, pane komisaři. A nyní dostanou slovo dva spoluspravodajové. Norbert Linz za EPP. Já vím, Dank. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mnohokrát děkuji že eh, dnes eh, eh, se bavíte s námi o těchto otázkách a jsem rád, že přicházíte s jasnými odpověďmi i, u, i na ty tendenční a neseriózní otázky, které jsou zde kladeny. Pane komisaři, v tuto chvíli čeká 57 látek na konečné rozhodnutí komise ohledně jejího povo- jejich povolení. Pokud se na to podíváme podrobněji, tak 33 už má překročení eh, té šestměsíční lhuty oficiální komisní. A EFSA a, už a, na to upozornila 20 těch eh, látek, už čeká více než eh, rok na váš konečné rozhodnutí, ale 13 už tam je více než od roku 2017. Jak vysvětlíte tyto průtahy na straně komise? když to řeknu eh, trošku zle, ta komise se považuje za eh, ochránkyni eh, smluv, za strážkyni smluv, ale tady bychom mohli dojít k závěru, že se těch smluv nedrží. Druhá otázka, transparentnost stálého výboru. O tom tady už hovořili kolegové. Vy požadujete, myslím také správně, větší transparentnost ze strany průmyslu i EFSA ale eh, myslím si, eh, že eh, v tomto je velice to hodně neprůhledného, kdo pracuje na jakém mm, tématu a jak jsou tam ta rozhodnutí přijímána. Čili co si tady komise představuje, jak bychom to mohli nastavit celé transparentněji. Děkuji. Děkuji, pane Linci. Bart Stes za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za prezentaci, za vaše příspěvky k debatě. Já bych se vás rád zeptal na návrhy, které jste eh, předložil v otázkách eh, doložek, doložek o mlčenlivosti v eh, v těch návrzích o potravinovém právu. Pokud si to čtu správně a pokud se podívám na, ty, na ta rezerva, například na 1094-2001 eh, a přístup dokument, k dokumentům a srovnávám to eh, s umluvou eh, z Arhusu. Jak vidíte tyto návrhy? Myslíte si, že ty vaše vlastní návrhy jsou silnější, přísnější, komplexnější nebo nejdou obdobným směrem? jako eh, tyhle eh, dva předpisy, které jsem jmenoval. Druhá otázka. Víte, eh, že kolují návrhy o vytvoření nějakého takového fondu, do kterého bude finančně přispívat průmysl a to na vědecké mm, studie k zkoumání průmyslu, pardon, pesticidů. Má to vést k větší transparentnosti směrem k veřejnosti a, a mají o to, no podívejte se, tohle to je nezávisle eh, financované, to mají to být silné studie. Jak eh, to, to, tohle vidíte, eh, ta, tu cestu nezávislého fondu a, a, a budete podávat takovéto návrhy nebo podpoříte je? Pane komisaři. Thank you. Děkuji. Mohu-li tak odpovím na eh, pana Lince, na otázku pana Lince. Samozřejmě tohle eh, se týká průtahu obecně. Je to velice složitá otázka. Je důležité připomenout si, eh, že komise musí přijmout celou řadu kroků po tom, co dostane stanovisko nebo závěr, než předloží návrh regulace eh, stálemu výboru. Máme, musíme mít 6 měsíců, protože tato se, tam, tam je celá řada eh, jednotlivých úkonů během těch 6 měsíců, eh, včetně debaty se členskými státy. Takže tady jsou potom průtahy v této fázi. Obecně to znamená, že je těžké nalézt schodu se členskými státy, když k ním dojde. Já jsem na začátku hovořil o, o nadcházejícím uh, zasedání odvolacího výboru, eh, o kterém budeme, které budeme pořád v červenci. My, my žádáme, aby, aby se držel uh, negativních eh, závrhů EFSI, ale členské státy ne. A to je opět dobrý příklad toho, jak ty uh, jednotlivé procesy jsou časově náročné. A potom vidíte celou řadu důvodů, proč máme spoždění. Řada eh, členských států si chce eh, udržet ty eh, produkty na trhu a vůbec nepo, nepřihlíží k vědeckým argumentům navzdory rizikům pro životní prostředí. Proto jsme navrhli tyto postupy a navrhli jsme také veřejné hlasování na stálem výboru, protože tak to budeme moci podpořit ženské státy, aby eh, rozumně tedy argumentovali a aby eh, uspořádali ty debaty veřejně. Nejenom eh, komise přeskoumává veřejné mínění. A my teď, teď nevidíme žádný pokrok tam. Pokud jde o otázky, eh, které se týkají důvěryhodnosti, a tady, dů, d, pardon, a doložek omlčenlivosti. My chceme obecně eh, rozšířit eh, transparentnost. A já se opravdu snažím o dosažení co nejtransparentnějšího systému. Ovšem, můžeme říci, že jsme dosáhli eh, v určitých tedy eh, mm, eh, požadavků, ale některé informace bude třeba, některé informace zachovat důvěrné, takže má jí se ty studie podávat ve dvou variantách. A samozřejmě bez odkladu EFSA, aby ty neveřejné verze předložených studií zveřejnila. Čili po, krátce po obdržení by eh, také eh, eh, posoudila důvěryhodná data a tam, kde by to bylo považováno za neopravněné, ta by je také zveřejnila. Myslím si, že tohle je vyvážený přístup. My jsme vyhodnotili tu možnost finančního fondu od průmyslu, ale není to proveditelné. My se o to velice důkladně bavíme, zabýváme se technickými otázkami, zadáváním zakázek a tak dále. A poslední věc. Eh, našli jsme k tomu celou řadu důvodů. Za prvé, eh, vysoký eh, počet o žádostí o předběžné posouzení ze strany EFSA. Za druhé, velká většina těch žádostí není sporná a nevyžaduje si zásah komise do těch studií. Za třetí, velký počet studií na podporu eh, žádosti o povolení. A potom samozřejmě eh, vlastní, eh, nebo tedy vnitřní konflikt zájmu, jak by EFSA vybírala kontrolní laboratoř a příslušný, mm, příslušné poplatky za studii a zajistilo se současně nezávislost EFSA. No, to by, prostě takovýto návrh představuje pro nás celou řadu obtíží. Merci. Děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi. Myslím, že všichni mohli položit eh, otázku v této sekvenci. Chtěl byste ještě něco doplnit, nebo stačilo? Já myslím, že eh, určitě si uvědomujeme všichni význam té společné práce i do nadcházejících měsíců a doufáme, že budete tedy pozorně sledovat z toho to, co tady my vypracujeme jako zprávu. Já bych rád ještě jednou upozornil na to, že vaše závěry jsou pro nás velmi důležité. Potřebujeme slyšet vaše návrhy, připomínky, doporučení k tomu, jak můžeme systém zlepšit, protože na konci letošního roku pak tady získáme ucelený obrázek o tom, jak proběhl refit, co je potřeba. Vyhodnotíme různé vědecké poznatky z různých zdrojů a je důležité mít co nejkomplexnější návrh, tak abychom viděli eh, možnost toho, kam dál vykročit. Já vám přeju hodně úspěchů ve vaší práci a velmi ochotně s vámi budeme komunikovat, abychom vám pomohli, abychom řešili různé tlaky. Vím, že moji zástupci zůstanou tady na tomto zasedání na debatu o technických eh, otázkách, ale já tedy opakuji, že budeme opravdu velice ochotně spolupracovat, musíme postupovat společně, abychom se nedožili reality, jako je v této knize. Což je dobrý tedy příklad nedůvěry v náš systém. Merci, monsieur Děkuji vám, pane komisaři. Budeme tedy pracovat ve schodě. Nyní na pár minut přerušíme, než vyprovodím pana komisaře a pak budeme pokračovat v druhé části. Děkuji. Budeme tedy pokračovat v práci. Děkuji, že se usadíte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cesser Prosím, mohli byste ukončit eh, různé diskuse, abychom mohli zahájit. Děkuji. Budeme tedy pokračovat ve druhé části. Máme stejný pracovní postup. Nejprve dáme slovo našim hostům Sabine Julicher za DG Sante, ta, tu čeká trialog, ale potom ji tady někdo zastoupí. Pan Fintan Butler, který je hlavním poradcem v kabinetu evropského ombudsmana. Děkuji vám za přítomnost. Bob Didrich, který je vedoucím oddělení pro životní prostředí eh, a zdraví při OECD. A Violete Geisen, profesorka na eh, katedře fyzika půdy a hospodaření s půdou na Zemědělské univerzitě ve Wageningenu. Budeme postupovat tedy tak, že každý z panelistů dostane 10 minut a potom otázky a odpovědi. Začneme spolu s pravodaji, koordinátory. Bude to ten princip, o kterém jsme se eh, domluvili. Minuta pro otázky dvě minuty na odpovědi a poslanec každý může ještě položit 30 vteřinovou doplňující otázku, pokud nebude spokojen. Eh, prosím, abyste vždy položili jednu otázku jednomu eh, řečníkovi, aby ta práce probíhala plynule a děkuji vám za to předem. A hned už dám slovo Sabine Julicher na 10 minut. Prosím, máte slovo. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Těchto deset minut využiji k tomu, abych hovořila o dvou oblastech, se kterými mají členové výboru hodně otázek. První oblast se týká prohlášení o schodě v rámci schvalovacího řízení. Obdrželi jsme hodně doplňujících otázek na téma, jak systém vlastně funguje a jak je to aplikováno. A druhá velká množina otázek se týkala prodlužování povolení k aktivním eh, látkám v rámci schvalovacího řízení. Takže pokud jde o informace o schodě, v rámci tohoto systému žadatel požádá o prohlášení o schodě a je vyzván k tomu, aby předložil doplňující údaje poté, co již obdržel schválení. Pokud tyto informace do určité lhuty nepředloží, pak tedy to schválení, případně prodloužení schválení je odejmu to. A opravdu k tomu dochází, když dojde k porušení časové lhuty. My jsme to právě udělali u jedné aktivní látky. A teď bych ráda zdůraznila, že tato, tato žádost o doplňující informace je plně v souladu se současnou verzí nařízení o pesticidech, to znamená 1107 2009, které eh, přímo uvádí, eh, že dodání těchto dodatečných informací je jednou z nezbytných podmínek pro schválení či prodloužení schválení. Je to jedna z těch podmínek, které jsou nařízení proto, aby, když se objeví nové vědecké poznatky nebo nové poznatky z praxe, bylo možné je využít v rámci schvalovacího řízení. A v takovém případě předložení dodatečné informace je třeba k tomu, abychom jak si nadále věřili tomu, že ke schválení přípravku došlo v dobré víře. Tento rámec byl posílen a také zjednodušen v současné verzi nařízení v porovnání e, s předchozí verzí směrnice, která už také znala koncept dodatečných informací, ale byl pojímán trochu jinak. A ve chvíli, kdy hovoříme o aktivních látkách, je důležité tedy vlastně řešit i tu problematiku dodatečných informací. Komise předložila detailní zprávu ombudsmanovi přesně k této věci. Tato zpráva je k dispozici online a tam vysvětlujeme do velkých detailů, jak komise aplikuje toto ustanovení. Kritéria stanovená Evropským parlamentem a radou eh, v tomto nařízení eh, jsou kritérii, o které se opíráme v rámci schvalovacího procesu a také pokud žádáme o dodatečné informace. V této zprávě vysvětlujeme, že známe v podstatě tři typy dodatečných potvrzovacích informací, které si komise může vyžádat podle současného znění nařízení. Ta první sada nebo první typ se týká technické specifikace aktivní látky. To je velice technická záležitost, ale jistě si dovedete představit, jak dlouhý ten proces je tedy minimálně tři roky a to znamená, že specifikace, technická specifikace kladce, kterou žadatel dodá na začátku tohoto procesu, se může měnit, protože na začátku celého procesu, tedy předtím, než došlo k masové průmyslové výrobě, je možná složení trochu jiné a následně je aktualizováno. A, pro, a proto je tedy nutné, aby komise měla všechny podklady v aktuální verzi a e, nutíme tím vlastně žadatele, aby prokázal, že nedošlo k žádné zásadní změně, pokud je o technické, technickou specifikaci. Proto žádáme o dodatečné informace a ve většině případů jde zhruba 20 případu, kdy žádáme o dodatečné informace, je to právě kvůli technické specifikaci, abychom žadatele donutili prokázat, že tím, že tedy vlastně přešel od, té, od toho prototypu k průmyslové výrobě, se nic nezměnilo na původní technické specifikaci. Druhá skupina dodatečných informací se týká potenciálních změn v, v klasifikaci látek v rámci, eh, nebo tedy v souladu s nařízením CUP. V určitém stádiu že je žadatel vyzván k tomu, aby opětovně předložil další informace, zatímco e, řízení běží. A pokud je v průběhu tohoto řízení navržena reklasifikace látky, a my bychom neměli tuto možnost žádat o dodatečné informace, neobjevilo by se to ani v řízení. Tady tedy eh, komise jedná z pravidla eh, díky novým vědeckým poznatkům a eh, žádá dodatečné informace, aby je mohla prověřit v porovnání s novými vědeckými poznatky. A konečně je tu ta třetí skupina, objeví se úplně nové vědecké poznatky a zjištění, které nebyly známy v okamžiku, kdy byla předkládána žádost. Takže v podstatě tady tyto potvrzující dodatečné údaje a žádost o ně představují velice užitečný nástroj, který nám nařízení dává k dispozici a který umožňuje posílit důvěru v celý ten proces schvalování. My jsme informovali ombudsmana o tom, že jde celkem o 65 podmí, 65 eh, případů a ve 24 z nich jsme si vyžádali dodatečné informace, především pokud jde o detaily technické specifikace. Pokud jde o seznam látek, o kterých byly vyžadovány dodatečné informace v souladu s původní směrnicí 91. Jak už jsem tedy řekla, ta směrnice byla víc vágní v této věci a tedy před předpoklady toho, kdy je možné požádat o dotačné informace, nebyly jasně formulovány. Z našeho pohledu tedy došlo přechodem k nařízení k zlepšení situace, protože nyní jsou ty podmínky formulovány eh, jasně. EFSA je vždy zapojena do vyhodnocení těchto dodatečných potvrzujících informací a někdy, pokud je to nezbytné, proběhne i srovnání mezi eh, členskými státy. Jde prostě o to, aby ta data byla proskoumána co nejdůkladněji. Vy jste se ve svých otázkách ptali, proč byly schváleny i aktivní látky, které mohou být karcinogenními metabolity. My jsme odpověděli, že někdy dochází k tomu, že schválíme aktivní látku a její negativní účinky ještě nejsou známy. A pak je tedy teprve třeba vyžádat si dodatečné potvrzující informace o chování těchto metabolitů. Ombudsman, ombudsman nadále bude žádat o doplňující informace jen ve vybraném počtu případů, na tom jsme se dohodli. A my bychom rádi upozornili, že v tuto chvíli neop, neuplatňujeme a tedy ten princip doplňujících informací na ta takzvaná cut-off kritéria, tedy ta hraniční kritéria. A ještě bych ráda krátce pohořila, pohovořila o prodlužování schválení. To je zásadní téma ke kterému jste také měli celou řadu otázek. Celý ten proces přeskumu schválení by neměl trvat déle než tři roky. To je jasně stanoveno v legislativě. A ty jednotlivé lhuty pro členské státy, státy na půdě EFSA a tak dále jsou jasně stanoveny, včetně té lhuty kterou má komise pro to, aby dospěla k rozhodnutí. A ano, přesto dochází ke spoždění. Mohla bych tady vysvětlovat detailně proč, ale my vidíme, že dochází ke značnému spoždění eh, tam, kde si vyžádáme referenční informace od, členský, od členských států. Spožďuje se také EFSA, a vzhledem k tomu, jak složitá je situace kolem řízení rizik a rozhodování, ke spoždění dochází také na úrovni Evropské komise. Já bych chtěla říct, že samozřejmě to rozhodování je jedním eh, ze zásadních úkolů pro služby komise. A kromě toho máme také žádosti o přístup eh, k informacím, k dokumentům. Obdrželi jsme otázky od parlamentu. My se toho zájmu vážíme a chápeme, že je třeba být transparentní v naší práci. Ale chci jen říci, že naše práce rizikového manažera je náročná. Jsme zavaleni prací, a někdy tedy ten proces rozhodování neběží tak hladce, jak by mohl, protože jde o velmi složité případy, kde se stanoviska členských států často výrazně liší. A to je zatím vše. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji vám. Děkuji, paní Julicher. Myslím, že všichni eh, si eh, dobře eh, dělali poznámky, aby mohli krást otázky a nyní pan Butler na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Na úvod chci říci, že evropská ombudsmanka Emily O'Reilly bohužel se dnes nemohla dostavit a požádala mě, abych vystoupil jejím jménem. Jenom pár věcí eh, úvodem, než se dostanu k hlavnímu tématu dnešního odpoledne. Úřad Evropské ombudsmanky je nezávislý strategický úřad, který je založen evropskými smlouvami, je uznán listinou základních práv. Ombudsmanka řeší eh, podezření ze špatné zprávy v evropských institucích a orgánech a provádí eh, šetření eh, na základě stížností evropských občanů, firem a pokud se rozhodne, může také zahájit šetření z vlastní iniciativy. A poslední poznámka úvadem, když ombudsmanka řeší záležitosti, které souvisejí s rozhodováním na základě vědeckých důkazů, ombudsmanka se nesnaží nějak spochybňovat mínění vědců, ale soustředí se především na procedurální otázky, zda byly uplatněny správné právní předpisy, zda bylo dodrženo nějaké konkrétní rozhodnutí, zda nedošlo k nějakému eh, zjevnému omylu v postupu. A snaha zabývat se především procedurálními otázky se týká také pesticidů. Eh, ombudsmanka se více angažuje v oblasti pesticidů na základě vyšetřování, které prováděla na počátku roku 2016. Eh, stížnosti, které vyvolaly vyšetřování, přišly z nevládní organizace eh, Pesticide Action Network Europe a týkalo se to schvalování eh, látek, které jsou uváděny na trh v rámci pesticidů. Jak už tady zaznělo, to je velice složitá oblast. A ta stížnost byla velice podrobná, takže aby to ombudsmanka zvládla, tak se rozhodla rozdělit vyšetření do čtyř oddělených otázek a já stručně vysvětlím, o co tam šlo a jaké byly výsledky. Ta první otázka se týkala schvalování e, účinných látek komisí a zároveň e, si vyžádala informační e, údaje, to jsou ty potvrzující informace, ten postup s potvrzujícími informacemi, o kterém tady byla zmínka ten stěžovatel tvrdil, že v tom daném případě komise schvaluje látky, aniž by měla dostatek informací, které by jí umožnily dospět k závěru, že ta látka neznamená riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo pro životní prostředí. Hodnocení ombudsmanky na základě šetření v této věci bylo takové, že to, že komise se spolehla na ten postup potvrzujících informací a že to není slučitelné s právními předpisy a že všechny tyto případy byly řešeny eh, podle směrnice 91 414, která se tehdy uplatňovala. Celkově to ombudsmanka vyhodnotila tak, že spoléhání se na potvrzující informace v případech, na které poukázal stěžovatel, vedlo k, eh, nebo bylo projevem špatné zprávy věcí veřejných. Pak mezi tím v červnu 2011 vstoupilo v platnost nařízení z roku 2009, podle kterého je možný přístup Eh, na základě žádosti o potvrzující informace. Názor ombudsmanky v rozhodnutí z roku 2016 je takový, že podle současných právních předpisů tato potvrzující data nebo tento postup by se měl používat velice opatrně a důsledně v souladu s podmínkami pro užití takového postupu, jak jsou stanovena v nařízení z roku 2009. Na Eh, ombudsmanka navrhla komisi, že by eh, měla používat tento postup potvrzujících informací pouze v odůvodněných případech a striktně v souladu s právními předpisy a s plným eh, ohledem na princip předběžné opatrnosti. Takže to byla první součást šetření. Druhá část Stěžovatel poukázal na deset konkrétních látek, které komise schválila na základě postupu potvrzujících informací a stěžovatel argumentoval tím, že tyto látky neměly být schváleny, protože orgán EFSA eh, zjistil nedostatek, nedostatečné údaje a rizika. Všechny tyto látky byly schváleny podle starého režimu, tedy směrnice 91 lomeno 414 a podle, v tomto režimu nebylo žádné explicitní ustanovení pro tento postup potvrzujících informací. A ombudsmanka ve svém hodnocení uvedla, že těch deset látek bylo schváleno o mnoho let dříve, a komise ještě nedokončila posouzení, které by vycházelo z doplňujících informací, které měly být poskytnuty. A pokud ty doplňující informace nebyly poskytnuty, tak to ukazuje, že tam panuje nedostatek údajů, že tam panují rizika. A to by znamenalo, že ty látky byly používány po celé roky, přestože neměly být používány a že to znamená rizik pro, riziko pro lidské zdraví, eh, zdraví zvířat a pro životní prostředí. Eh, ombudsmanka eh, v této věci navrhla následující řešení. Ombudsmanka nebyla přesvědčena, že komise potvrzující postup používala pouze v případě, kde nejsou žádné specifické problémy a navrhla tedy, že by komise měla doplnit hodnocení v těchto deseti případech a že by měla zkontrolovat nutnost případných kroků po tomto dalším hodnocení. Ombudsmanka také požádala, aby ten stejný přístup byl použit i ve všech ostatních zatím neuzavřených případech. Třetí část, která se stížnost týkala, byla o tom, že komise nebyla dostatečně konkrétní ve svém přístupu k zmírňujícím opatřením při schvalování účinných látek. Už jste možná slyšeli, že komise argumentuje tím, že tato zmírňující opatření nejlépe posoudí jednotlivé členské státy z mnoha důvodů a že členský stát na základě podmínek, které panují v daném státě, je schopen lépe posoudit, jaká zmírňující opatření jsou potřebná. A ombudsmanka ve svém rozhodnutí uznala, že současný systém je založen na rozdělení odpovědnosti mezi členské státy a komisi. Nicméně ombudsmanka zaujala názor, že komise v mnoha případech eh, byla příliš laxní v tom, že nechávala definici zmírňujících opatření na členských státech a navrhla, že by komise měla revidovat svůj přístup a že by měla eh, eh, uvést konkrétnější zmírňující opatření právě tam, kde EFSA vyjádřila obavy. A poslední část Eh, které se dotknu v krátkosti, se týkala eh, auditu eh, prováděném komisí, zda členské státy skutečně uplatňují ta zmírňující opatření tak, jak je komise vytyčila. V tomto případě ombudsmanka navrhla, že by komise měla revidovat svůj přístup, aby se zajistilo, že ty audity se budou dělat častěji a že budou vhodněji načasovány a ombudsmanka především navrhla, že když komise mění nebo stahuje nějakou autorizaci, takže by měla sledovat velice podrobně, jak se to provádí na úrovni členských států. To bylo tedy šetření prováděné ombudsmankou a její návrhy. Co bude dál? Komise eh, obecně přijala návrhy ombudsmanky, a ombudsmanka požádala komisi, aby jí do dvou let podala zprávu o krocích, které podnikla v návaznosti na tyto návrhy. Slyšeli jste, že komise eh, poskytla eh, podrobnější zprávu ombudsmance na počátku tohoto roku v návaznosti na její návrhy z roku 2016 eh, stěžovatel mezi tím napsal komisi svůj pohled na tu zprávu a stěžovatel nesouhlasí s tou zprávou komise a tato organizace Pen Europe tedy žádá, aby komise zareagovala na jejich komentář k současné situaci. V této fázi ombudsmanka se nějak konkrétně zatím k tomu nevyjádřila, Jenom ještě jedna faktická otázka, kterou bych chtěl zmínit. Z těch deseti látek, které byly zkoumány, na které poukázala ta nezisková organizace, k nímž komise podala další zprávu, dvě z těchto látek na základě doplňujících informací eh, podléhají dalším restrikcím. V jednom případě to revidované schválení eh, vedlo k omezení eh, míry eh, nebo podílu aplikace a to je vlastně pět let po původním schválení a po celou tu dobu byla ta látka používaná v objemech, které teď komise považuje za nepřiměřené. A ten druhý případ se týká Melatia a doufám, že to říkám správně a komise Eh, omezuje jejich použití pouze na skleníky, to znamená pouze uvnitř, nikoli venku, protože tam je velké riziko pro ptáky. Toto omezení zatím eh, nelze uplatňovat kvůli notifikaci na VTO, to, to je tedy v běhu, ale možná stojí za zmínku, že tato látka byla používána 8 let, nebo je používána 8 let na základě schválení, které bylo původně Eh, uděleno a komise teď souhlasí s tím, že to schválení nebylo správné, že nebylo dostatečně restriktivní. Děkuji. Děkuji, děkuji za eh, vaši prezentaci velice jasnou. A nyní dostane slovo pan Bob Diedrich z OECD. Z OECD. Prosím. Merci, <clears throat> Merci monsieur le président. Um, I, I was asked to... Já jsem měl pohovořit o zásadách OECD eh, eh, pro správnou laboratorní eh, praxi a o testovacích obecných zásadách OECD, tak jak se používají v řadě zemí pro hm, posuzování pesticidů a dalších chemikálií. Vy všichni víte, proč správné laboratorní postupy byly vytvořeny. Byla to eh, reakce na eh, dalekosáhlé podvody smluvních laboratoří ve, smluvních, eh, ve Spojených státech v 70. letech. A já bych vám zde rád představil širší pohled na to, proč se z těch laboratorních postupů stal mezinárodní standard. Proč se nepoužívají jenom na národní úrovni. Snažil jsem se eh, podrobně reagovat na vaše dotazy, které mi byly položeny, ale teď eh, ještě poodstoupím a eh, nakreslím trošku rozsáhlejší obraz toho, proč existují ty správné laboratorní postupy jako mezinárodní standard. Problém je, že je více než 100 tisíc chemických látek na trzích v zemích OECD e na trh přijde každý rok asi e, tisícovka nových chemikálií a zajištění jejich bezpečného používání je velice náročné, jak pro průmysl, tak pro vlády, jak jsme viděli u pesticidů v Evropské unii. Takže ta reakce, e, kterou mohu, e, jak, jak ty země na to mohou reagovat tak, že harmonizací metodik posuzování rizika můžeme eh, sdílet eh, tu zátěž eh, zajištění bezpečného použití všech těch chemických látek mezi jednotlivými zeměmi. Čím více metodika posuzování rizik bude harmonizována, tím více ta práce, která se dělá v jedné zemi, může být použita v zemi jiné. Jeden z nástrojů, který byl vytvořen v OECD na reakci, v reakci na tento problém se jmenuje vzájemné přijímání dat. V 80. letech země OECD eh, se dohodly, že pokud nějaká zkouška bezpečnosti chemické látky bude provedena podle eh, zkušebních zásad OECD a zásad správné laboratorní praxe OECD, tak tyto eh, výsledky budou přijaty pro eh, regulační, eh, přijatelné pro regulační rozhodování pro jakoukoliv zemi, která je člen tohoto systému. V současné době jsou to všechny země OECD plus šest partnerských zemí. Tímto se vyhýbáme zdvojování testů, a netarifním obchodním bariérám. A to znamená, že každá chemická látka musí být eh, testována jenom jednou a ne několikrát podle různých národních standardů. Také to usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, jak jsem říkal. Jedno eh, posouzení rizik v jedné zemi můžete použít do určité míry v zemi jiné. Byl jsem požádán o mm, bude tázán, jestli eh, eh, toto je eh, za rukou dobře vyrobené vědecké práce. Nikoli. Ta, naopak tady máme ovšem pokyny pro zkoušky chemické, které se týkají všech vlastností, které je třeba posoudit, fyzikálních chemických vlastností, například vlivu na biotechnologické systémy, jako jsou vodní organismy a tak dále, degradace, eh, akumulace v životním prostředí, zdravotní eh, efekty eh, nebo dopady na savce a také konkrétní věci, které se týkají zbytku pesticidů například. Takže máme více než 150 těchto zkušebních pokynů Vždycky dostávám dotaz, jestli jsou v souladu s eh, posledním mezinárodním standardem. Samozřejmě standardizace nikdy nebude předcházet vědeckému vývoji, ale máme systémy, které zajišťují, aby naše zkušební eh, eh, metodiky byly pravidelně aktualizovány tak, aby mohly být v souladu s nejnovějším vědeckým boje, vývojem aktualizujeme a vyvíjíme nové zkušební postupy nebo metodiky 10 eh, až 20 eh, každý eh, rok je buď nových, anebo aktualizovaných. Správná laboratorní praxe ovšem ne, tam nejde o vědu, ale o kontrolu kvality. Tam jde o pravidla pro laboratoře, které provádějí tyto testy. Tam se hovoří o odpovědnosti eh, eh, vedení eh, zkušebního zařízení ředitelů studií, zaměstnanců studií, lidí zodpovědajících za jakost, vhodnosti zařízení a výbavy, standardních provozních postupů, dokumentace, která se týká syrových dat, jejich archivace a tak dále, surových dat, pardon, a, a, a dalších věcí. A prostě jsou to postupy, které mají uh, zaručit uh, komplexnost těch a neporušenost těch dat. Jak ten systém tedy funguje? Každá země, která je součástí systému, musí vytvořit národní orgán pro sledování v dodržování předpisů a mm, ten, tam vytvoří laboratoř, která toto, eh, do, do, na toto dohlíží a potom eh, se tedy vytvoří příslušné studijní audity. A podle nich se zjišťuje, jestli se studie provádějí podle pokynů. Je tady také eh, systém, který zajišťuje, aby výsledky studií přijaté v jedné eh, zemi, eh, které byly vytvořené v jiné eh, zemi, mohly být auditovány prostřednictvím té sítě té, těch národních v orgánu pro sledování dopadů. Pokud Austrálie dostane výsledek nějakého testu provedeného v Kanadě, tak může požádat národní orgán pro sledování Eh, aby eh, provedl eh, studii, tedy o tomto testu. Každý orgán, který sleduje dodržování, je také vzájemně posuzován ostatními tak, aby v každé zemi byl přibližně stejný postup k inspekcím ve studii, v laboratorních inspekcích. Jenom zcela závěrem Eh, tohle se zaměřuje na veškeré neklinické zkoušky, to znamená eh, všechno, co není na lidech. A eh, týká se to průmyslových chemikálií, farmace, léčiv, pesticidů, biocidů, veterinárních léčiv a také potravinářských a krmivářských přidatných látek. Děkuji, já rád vám odpovím na veškeré vaše dotazy. Děkuji, pane Diderichu. A teď dám slovo paní Jason. A pokud já vím, tak eh, eh, teď, prosím, teď se chtěla mluvit, ano. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, nejprve děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Ráda bych vás sebou vzala na takovou na takový průzkum, tedy od papíru k půdě. Dnes vám chci ukázat, jak důležité jsou dopady užití pesticidů na půdu. Půda to je taková pokožka světa a také základ naší potravinové produkce. Já tady pohovořím o užívání pesticidů v Evropě. Máte nějakou představu o tom, kolik pesticidů je na trhu? Hovoříme o dvou tisících pesticidech, které mají více než 500 různých aktivních látek. Nejde jen o glyfosáty. Hovoříme o dvou tisících látkách, které, jak vidíte, jsou používány nejenom v Evropě, ale po celém světě a jejich užití stále roste. Čili taková je realita. Jak můžeme provést vyhodnocení rizik pro životní prostředí a lidi, kteří jsou vystaveni důsledkům jejich užívání. Tady na tom obrázku ekosystému vidíte, že pokud je eh, aplikován pesticid, nejprve tedy eh, pokryje rostlinu, poté se dostane do půdy, odtud je spláchnut do povrchové vody, a tedy ovlivní i vodní Eh, život eh, následně spadne ke dnu a tam se drží jako sediment. Tento sediment se potom znovu dostává do těla rostliny. Moji kolegové v analytických laboratořích našli v některých vodních rostlinách až 26 různých pesticidů. To znamená, pesticidy eh, také mohou samozřejmě prosáknout až do podzemní vody a do eh, tedy těch eh, podzemních zásobáren a dostat se až do pitné vody. Dále jsou pesticidy přenášeny větrem. Víte, že tedy vaše okna nejsou absolutně čistá, že se na nich usazuje prach a to může být i prach z polí nebo ze zemědělských oblastí a ten obsahuje pesticidy. A všechny tyto jevy mají dopad na kvalitu půdy, vody a také tedy vlastně na lidi, kteří jsou jim přímo vystaveni. Pokud jde o úpravu půdy, ve které byly zjištěny pesticidy, myslím, že nejlepší je tedy vlastně hospodařit tím udržitelným způsobem. Co to ale vlastně znamená? Pokud se podíváme na vyhodnocení rizik a na to, co v nich chybí, vidíme na levé straně eh, prosakování a následně absorpci rostlinou. To je metoda, kterou používá i EFSA, jen tedy používá jiné metody. Testuje tedy především rezidua pesticidů v potravinách a tak dále pokud jde o přenášení pesticidů větrem, o tom také tedy víme, je to sledováno, ale nevíme, co se stane. Tedy jsou-li pesticidy uvolňovány postupně v důsledku sprašování. Jak je to s er, vodní erozí? Vy jste si jistě všimli, že po prudkých deštích ze svahu teče nejenom voda, ale také vlastně zemina. A modely, které jsme doposud používali, vlastně neberou v úvahu tento typ transportu pesticidů. A pak je tu tedy vlastně přetékání, kdy je pesticid rozpuštěn ve vodě. My jsme se zabývali tím, a to vám také chci sdělit, že jsme provedli nejprve analýzu různých vzorků evropské půdy s pomocí programu Loopcast, což je tedy eh, monitorovací program, který byl původně zaměřen na něco jiného. My jsme ho však použili na vzorky půdy. Zabývali jsme se především glyfosáty a AMP, ukázalo se, že tyto jsou přítomny ve více než 25% vzorků. A my jsme také zjistili, a tedy ty eh, údaje ještě nejsou veřejné, že 83% všech vzorků evropské půdy obsahovalo rezidua pesticidů. Takže to už nehovoříme o jednom pesticidu nebo o dvou. Našli jsme až 13 různých sloučenin v jednom vzorku půdu, půdy. A analýze jsme jenom 74 aktivních substancí, ne tedy těch 500. A přesto jsme našli takovýhle počet reziduí. Nikdo neví, jaký dopad to bude mít na zvířata, na lidské zdraví, protože vlastně nevíme, jak se tyto směsi chovají a doposud na ně nebylo zaměřeno žádné hodnocení rizik. Pokud jde o erozi vodou nebo vzduchem, větrem. My jsme provedli první analýzy tohoto jevu a zjistili jsme, že dochází k transportu pesticidů z původně zachycených půdě. A jenom v Nizozemsku jsme našli 10 mg glyfosátu na 1 kg prachu. Prachu, který tedy byl odvad z polí. A ten, je tedy, ten se tedy navazuje především na prachové částice, to znamená, že lidé, kteří se pohybují v zasažené oblasti, je přímo vdechují, ačkoliv neexistuje žádná studie, toxikologická studie o účincích vdechovaných pesticidů na lidské plíce. A my víme, že glyfosát není jediným pesticidem, který je absorbován prachem. Víme ale, že tedy eh, z té svrchní zeminy pronikají pesticidy také do spodní zeminy, přitom se rozkládají a jejich, výzkum, eh, jejich výskyt je pak tedy dvakrát vyšší eh, v té hlubší úrovni půdy než na úrovni svrchní zeminy. Pojďme zpátky k té životnosti půdy. Já jsem už řekla, že v rámci půdy, že tedy v té půdě, že je milion různých druhů organismů. Je tam tedy víc eh, organismů, než je lidí na světě v jednom kilogramu půdy. EFSA ovšem testuje pouze takzvanou, eh, takzvané akutní účinky, ty chronické účinky už vlastně neověřují, zdali daná látka je dlouhodobě toxická pro organismy. Máme dva různé druhy kroužkovitých, dva různé druhy žížaly hnojní. A, a ve skutečnosti tedy podruh kroužkovitých obsahuje pět různých druhů, ale, jak říkám, tedy v té půdě žije více než jeden milion různých organismů a my to testujeme na pěti druzích. Co z toho asi můžeme vyvodit? A my jsme zjistili, FAO tedy e, zveřejnilo článek, ve kterém uvádějí, že změny ve výskytu organismů v půdě jsou především podmíněny aplikací pesticidů. A já se vždycky ptám zemědělců na jednu věc. Co všechno jste dali do půdy za posledních 25 let? A všichni zemědělci odpoví stejně. My už nedokážeme tedy bojovat proti houbovitým, kteří napadají naše rostliny, sprejujeme opakovaně, ale tohoto typu chorob už se nedokážeme zbavit. Proč? Tady vidíte takové můj oblíbený obrázek. Máme tady ty, ty dobré organismy, ty škodlivé a ty eh, nežádoucí. Ty dobré organismy přispívají k, eh, pozitivně k životu rostlin, umožňují jim růst. Pak jsou to ty škodlivé, díky kterým rostlina onemocní. A pak jsou to ty nežádoucí, to jsou vlastně patogeny pro lidi. A co se stane, jestliže v tomto případě tedy aplikujete glyfosát? Ten prostě zabije všechny organismy, které mají určitou uh, strukturu proteinu, která umožňuje metabolismus typu Shikimata. A jediné, co se potom uchytí, je houbovitý organismus. A proto také zemědělci tedy hlásí, že obilí i brambory stále více napadají houbovité choroby a nelze se jich zbavit. A proto tedy takové produkty jako například mukurica, který obsahuje fosfáty, vlastně zabíjejí všechny tyto typy organismů. Já si tedy myslím, že je třeba především změnit metody testování. Neměly by se testovat Eh, jenom konkrétní organismy, ale vlastně komplexní dopad na to společenství organismů v půdě. A eh, ty výsledky vědeckých studií by měly být validovány v terénu. Je důležité také eh, testovat účinky směsí aktivních látek, nejenom aktivní látky samotné, protože i to má dopad na to, co se děje v půdě a je důležité nechat to otestovat nějakou nezávislou organizací. A pokud máte tedy různé laboratorní výsledky, pak je dobré být konzervativní a tedy eh, preventivně zvolit ten horší výsledek jako vaše měřítko. Měly by také existovat monitorovací programy, a měli bychom mít tedy ty limitní hodnoty na celoevropské úrovni, pokud jde o rezidua pesticidů v půdě. Ale to neexistuje. Máme to pouze na národní úrovni pro ty eh, již zakázané staré pesticidy, jako bylo DDT, ale pro ty moderní produkty nemáme žádné hodnoty. A moje představa je taková, že tedy v rámci schvalovacího procesu bychom se měli zaměřit na to, co se stane, protože víme, že spousta látek je schvalována nejprve a pak jsou později staženy z trhu na základě nějakých zjištění. A pokud více než 10 vzorku, ať už vody, půdy, prachu nebo potravin obsahuje rezidua pesticidů, pak takové, takový pesticid by měl být zakázán. Pak je tu také otázka tedy těch správných zemědělských praktik. My víme, jaké jsou ty správné metody hospodaření, ale vlády vlastně nijak nepodporují zemědělce v tom, aby na ně přešli. Pořád se hospodaří jako v 60. letech a, a tedy práškuje se jako v 60. letech. Dnes však už je možné použít počítačové programy, které v rámci jednoho pole zjistí, kde se vyskytují fungicidní nákazy, jiné typy nákazy a podle toho selektivně sprajovat. Takže prosím, zohledněte ty nejnovější vědecké poznatky. Děkuji za vaše vystoupení. Předpokládám, že všichni pozorně sledovali. A přejdeme tedy do diskuse na základě toho ping-pong principu. Jako první slovo má Norbert Linz na jednu minutu jednu otázku zacílenou a budeme hned odpovídat. Děkuji. Pane předsedo, já mám otázku na pana Didericha. Děkuji, že jste uh, popsal uh, tu správnou laboratorní praxi. Uh, jak je ten systém vystavěn, jste popsal v debatě o tom, jaké studie při přeskumu daných látek se mají použít, se často hovoří o tom, že je třeba zohledňovat eh, nezávislé vědecké výsledky, které se nesledují GLP, nedrží těch GLP. Jaké tady vidíte eh, nevýhody ve srovnání s GLP, ten svobodný výzkum nebo nevázaný výzkum, eh, výzkum GLP? Maridech. Děkuji. Já nemluvím zas tak eh, dobře německy, abych vám mohl odpovědět německy, takže to eh, řeknu eh, anglicky. Za prvé, eh, nic nebrání posuzovateli rizika a přihlednout ke všem studiím. Tady není žádné omezení. A všichni posuzovatele rizika, které znám, přihlížejí ke všem studiím. Pokud jde o výhody nestandardních studií, které nejsou podle pokynů, Eh, z pera výzkumných laboratoří, tak eh, ty se mohou zabývat, mohou posunout vědu vpřed. Mohou odhalit eh, zatím nestandardizované věci. Mohou odhalit problémy, které my jste možná neodhalili s standardními metodami. Nevýhodou je mm, otázka reprodukovatelnosti. Jedna z výhod standardizací zkušebních metod je, že se prokázalo, že jsou reprodukovatelné v různých laboratořích. A to ty nezávislé eh, výzkumné laboratoře eh, kolikrát nedosáhnou. Takže často ten posuzovatel rizika, zejména pokud ty výsledky jsou pro eh, nějak mimořádné, tak posuzovatelé může být problém, že nevědí, jak se k ním postavit, protože neprodukovatelnost eh, zde nebyla hm, zajištěna. Takže tolik k výhodám a nevýhodám a nestandardních eh, výsledků zkoušek. Merci. Děkuji vám. Bart Stes. Thanks, chair. Um, thanks to all. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, všem řečníkům za jejich příspěvky. Já bych se eh, rád zeptal eh, všech eh, z nich, ale musím se zeptat jednou, tak se tam profesorky Kaizen. Paní profesorka, vy jste v zásadě říkala, že mm, postup schvalování pesticidů není dostatečně silný k posouzení mm, dopadu zbytku pesticidů a jejich směsí na půdu. Můžete nám vysvětlit, proč mm, u vás ten eh, koncept nepřijatelného eh, rizika životního prostředí nebyl použit k zákazu nebo k nepovolení nějakého pesticidu. Můžete eh, to udělat i v zásadě těch několika, nebo v rámci těch několika vteřin. Tak za prvé, jsou určité postupy pro testování rizik pesticidů vůči půdním biotům. Mm, pokud ehm, zkoumáme například eh, vliv na roztoče nebo na demineralizaci, ehm, demineralizační bakterie, tak eh, a zjistí se, že je tam riziko, tak se to neskládá, ne, neschválí na trh. To znamená, pokud je tam nějaký takový dopad na životní prostředí v těch stávajících normách, tak to schváleno nebude. Ale eh, ty postupy jsou byly vytvořeny před 30 lety, třeba ta demineralizace je jenom mladší, ale ostatní ne. Bylo to založené na tehdy dostupných technologiích. Teď už můžeme udělat eh, sekvencování eh, DNA u těch půdních organismů, což dříve eh, možné nebylo. Takže teď s moderní technikou jsme schopni vidět, co opravdu žije v půdě a k jak uh, změnám struktury dochází, když uplatňuje pesticidy. Takže ehm, otázkou je, jak změnit postupy ehm, díky těm moderním technologiím, které jsou teď relevantní. A potom opravdu můžeme zjistit, co se děje v jednotlivých půdách a můžeme vytvořit standardy. A tady souhlasím s kolegou, že potřebujeme standardizaci, ale založené na aktuálních technologiích. A tak tomu teď není. A navíc nikdy nebyly eh, zkoumány eh, eh, směsi. Je to vždycky jedna látka na jeden organismus v, v jednom typu půdy, a, nebo na jednoho živočicha, ale to tak ve skutečnosti nikdy není. Je to tak? Je to jasné? Děkuji. Nyní Simona Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem, především Eh, paní Geisen za tu její prezentaci. Já mám otázku na pana Butlera. Vy jste řekl, že evropská ombudsmanka nechce eh, nahrazovat vědce, že chce jenom posoudit eh, dodržení postupů, zvláště zda ty postupy jsou v souladu s principem předběžné opatrnosti a s kritérií pro transparentnost. A právě v tomto ohledu eh, bych chtěla Eh, položit svou otázku. Už při slyšení komisaře zaznělo, že parlament je na toto citlivý a chceme zabránit střetům zájmu. A já se tedy ptám na toto. Evropská ombudsmanka se několikrát zabývala transparentností při schvalování nějaké účinné látky v členských státech v rámci výboru PAV. Eh, komise eh, tvrdila, že transparentnost je zajištěna díky protokolům, které jsou eh, zveřejněny z každé schůze. A já myslím, že ty protokoly nebo zápisy nejsou dostatečné pro zajištění transparentnosti a proto se vás ptám, co si o tom myslíte? Myslíte si, že tyto dokumenty jsou dostatečné k zajištění principu transparentnosti eh, vůči občanům a pokud ne na základě veřejných eh, konzultací, které jste vedli, máte třeba návrhy, jak zlepšit tento postup? Ksi? Děkuji. Pan Butler? Yeah, unfortunately. Bohužel. Evropská ombudsmanka neřešila problematiku transparentnosti v tomto konkrétním kontextu. Transparentnost je řešena eh, z jiných úhlů pohledu. A ombudsmanka pracuje tak, že závěry, ke kterým dospěje, se opírají o vyšetřování, která vznikla na základě stížnosti. A v tomto kontextu tedy chybí, chybí transparentnost. A já vám v tomto okamžiku asi nemohu říct víc. Eh, Děkuji. Paní McIntyre. Thank you. Děkuji. Já mám otázku na pana Dídricha. Potřebuji lépe pochopit to, že na druhé průsvědce jste řekl, že, exist, že každý rok se na trhu objevuje více než tisíc nových chemikálií. Ale od té doby, co nařízení 1107 vstoupilo v platnost, to je zhruba před sedmi lety, pokud se nepletu, jenom osm aktivních látek bylo schváleno a uvedeno na trh. Bylo předloženo 57 žádostí o schválení. Výsledkem je 8 schválených aktivních látek, které byly uvedeny na trh. Čtyři z nich jsou konvenční chemikálie s nízkou mírou rizik. Vím, že v rámci té předchozí legislativy, což bylo 91.41.4, v průměru každý rok eh, vznikalo 8,6 látek eh, ročně a teď tedy podle nařízení je to pouze 1,2 substance ročně. Můžete mi tedy říct, kde pak se skrývá těch tisíc chemikálií? Okay, thank you. Um, the... Děkuji. Číslo, které jsem uvedl, se týká všech typů látek, nejenom pesticidů. Takže průmyslové chemikálie, biocidy, pesticidy, léčiva a tak dále. A především jde tedy o průmyslově vyráběné chemikálie. A důvod, proč je jich tak eh, málo, spočívá v tom, že je nesmírně drahé vyvinout novou účinnou látku a důkladněji otestovat tak, aby bylo možné podat žádost. U průmyslových chemikálií ty požadavky eh, pro schválení a uvedení na trh jsou daleko nižší. A proto tedy ten počet nových chemikálií, které se uvádí na trh, je mnohem vyšší. Jde v podstatě o náklady na zpracování veškeré dokumentace. A můžu se tedy zeptat, teď, teď jde o pesticidy. Tohle číslo se, kdyby šlo jenom o pesticidy, jaké by to bylo číslo místo toho tisíce? Mm, od desítky do sta. Čili méně. Děkuji, Frederik Ries za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Hodně se hovořilo o nelhavých opatření a o článku 53 na předchozím jednání. E, tady se mluví hodně o potvrzujících informacích, to jsou tedy doplňující informace, které jsou vyžadovány od žadatele po povolení. A to je právě ten problém, že se to vyžaduje až po udělení povolení. Bylo tady vysvětleno, že je eh, tedy eh, rozdíl v názoru mezi komisí a eh, mezi ombudsmankou. Pan Butler to připomněl, paní O'Reilly to považuje za špatnou zprávu, že to je neslučitelné s nařízením, respektive s některými jeho body, jak je uvedeno v jejich závěrech. A jak to tedy pokračovalo? Byla tam vlastně ta stížnost Pen Europe v roce 2013, pak tady byly eh, doporučení a návrhy paní ombudsmanky v roce 2016 a potom vznikla eh, zpráva eh, ze svatého Valentína z tohoto roku 14. února, a e, tam tedy byly poskytnuty odpovědi e, komisí, což neziskové organizace považují za zcela neuspokojivé, že vlastně ty odpovědi jsou úplně o ničem. Já vím, že máme málo času, možná by se o tu e, odpověď mohla podělit paní Vilichar a pan Butler. Mě by tedy zajímalo, jak komise eh, si myslí, že zareagovala na ty obavy a jak paní ombudsmanka má pocit, eh, že byla vyslyšena a pokud má pocit, že nebyla vyslyšena, jak chce dosáhnout toho, aby vyslyšena byla. Děkuji. Paní Julicher. well, probably I repeat myself. Asi se budu opakovat, aspoň do určité míry. Jak už jsem tedy řekla, my jsme vzali zprávu ombudsmanky a její stanoviska velmi vážně. A v reakci z února eh, jsme velmi detailně vysvětlili, co děláme u každé látky. V tuto chvíli je tedy na úřadu ombudsmana, aby vyhodnotil přiměřenost a přípustnost odpovědi komise. Víte, jste tedy eh, řekla, že nevládní organizace si ombudsmance stěžovaly už v roce 2013 a on také tedy jasně řekli komisi, že nejsou spokojeni s reakcí komise a my jsme tedy letos, my jsme tedy letos v květnu zareagovali a této nevládní organizaci jsme, organizaci jsme dodali další dodatečná vysvětlení a odpovědi na základě podnětu, ke kterému podali stížnost, čili my komunikujeme s tou nevládní organizací, komunikujeme s úřadem ombudsmana a jsme opravdu odhodláni využít ta ověřovací dodatečná data jako nástroj, který je výběrový. A mohu vám také říci, že je to složité. Asi to také vidíte v naší odpovědi ombudsmance, je to velice složitá záležitost, také tedy ten přechod mezi těmito dvěma legislativními akty ale my se prostě snažíme ze všech sil vysvětlovat naše postupy a to, proč si myslíme, že jsou dobře nastavené a že tedy odpovídáme ve shodě s legislativou. I think it's important to... Myslím si, že je důležité poukázat na to, že všechna zjištění ze zprávy ombudsmanky se vlastně týkají eh, legislativního režimu, který fungoval ve chvíli, kdy platila směrnice 91414. Netýká se to tedy eh, nařízení 1107. Tady tedy nedošlo k přeskumu tomu, jak toto nařízení funguje a ombudsmanka vyjádřila názor, nebo tedy bála se, že explicitní ustanovení který eh, je, tady podle postupu, který je v nařízení z roku 2009, nebyla dodržena. Ale my jsme zatím neobdrželi žádnou konkrétní stížnost. Pokud jde o tu zprávu, kterou jsme dostali od komise na začátku letošního roku, tu takzvanou dvouletou zprávu, jak tomu říkáme, Myslíme si, že je dost pravděpodobné, že dojde k podání stížnosti k věcem, které se objevily v této zprávě. Ta stížnost bude na současné postupy komise, které eh, v podstatě neodpovídají nastaveným normám. A my se k tomu zatím Eh, ombudsmanka se k tomu zatím nechce vyjadřovat, protože je dost pravděpodobné, že dojde ke stížnosti, proběhne vyšetřování a pak bude muset tedy přijít s formálním závěrem. Proto tedy vlastně teď k té věci mlčí, aby nepředbíhala vývoj. Merci. Děkuji. Anja Hazekamp. Eh, Děkuji, pane předsedající. Já mám eh, otázku na pana Diedricha. Hovoří se tady o vzájemném eh, přijímání eh, nebo uznávání dat na základě správných laboratorních postupů a tento systém je založen na těch, tedy těch inspekcích té správné laboratorní praxe. Víme, že ve Spojených státech je pět takových inspektorů těch správných laboratorních praktik a víme, že podle databáze agentury pro ochranu životního prostředí EPA, eh, eh, výzkumná laboratoř Monsanta byla za deset let eh, podrobena inspekci jednou, dokážete potom vysvětlit, proč máme mít tak velkou důvěru v tento systém vzájemného uznávání? Um, <clears throat> okay, um, takže dvě odpovědi. Za prvé, nedostatečné kapacity, které pokud jde o inspekce, mají dopad, negativní dopad na využívání amerických laboratoří pro studie GOP, to je dobře známý problém v posledních letech. Bylo prováděno daleko méně studií ve Spojených státech, proto že průmyslové podniky, které musí provádět testování, se bály, že by vlastně nebyla dostatečná důvěra a mezi tím monitorovací orgán a DPA našli způsob, jak navýšit své zdroje navýšit počet inspekcí v laboratořích. Ve Spojených státech jsou dva monitorovací orgány na úrovni DPA a FDA. FDA je na tom personálně daleko lépe a provádí mnohem víc inspekcí a my doufáme, že jde tedy o dočasný problém, který se podaří dořešit. Merci. Děkuji. Paní Dornano. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka směřuje na profesorku Gajsenovou. Vy jste ve svých odpovědích na přípravné otázky, kde jsme se ptali na alternativy eh, fungicidům na základě mědi, Eh, jeden institut nás upozornil na jejich nebezpečnost v zemědělství při předchozím slyšení na tomto výboru a ve vašich odpovědích říkáte, že na trhu nejsou eh, produkty, které by mohly nahradit tyto fungicidy s obsahem mědi, že jenom probíhají výzkumy. Mě by tedy zajímalo, proč eh, neexistují žádné alternativy? Je technicky nemožné z eh, hlediska současných vědeckých znalostí eh, vyvinout produkty, které by se obešly bez fungicidů s obsahem mědi, na jejichž nebezpečnost poukazují mnozí experti? A nebo ta absence alternativy je spíše dána nezájmem průmyslu eh, pesticidů, který se raději soustředí na produkty, které podle nich už se osvědčily z hlediska účinnosti, spíše než aby eh, se snažili vyvinout nový výrobek, který nebude obsahovat měď. Um, Děkuji za tuto otázku. Jeden, máme tu dvě aspekty. Eh, a měď a sulfáty se akumulují v půdě a ve srovnání s pesticidy na chemickém základě, které jsou používány v jiném než biologickém zemědělství, eh, ty se tedy rozpadají v půdě, ale měď se hromadí. A to je důvod, proč mnoho lidí, a včetně mě, si myslí, že to není dobrý způsob používat eh, sulfáty mědi, eh, tedy v rámci toho organického zemědělství, protože se hromadí v půdě. Není vloženě toxický, je to mikronutrient, ale pokud jeho hodnota do, přesahne určitý objem, tak mohou být škodlivé pro rostliny. Ovšem pravda je, že na trhu v tuto chvíli nejsou žádné alternativy eh, sulfátu mědi jakožto fungicidu. Proti tomu, co je na trhu, jsou už fungicidní nákazy rezistentní, například v případě vína, vinné révy. Ale tady tedy pomáhá například osazování doplňkovými rostlinami. A celý ten systém zemědělství funguje tak, že vidíme škůdce a hned proti němu zasahneme, ale měli bychom vlastně začít uvažovat už u semínka, od semínka až po sklizeň a e, stále je vyvíjeno tedy stále více osiva a rostlin, které jsou odolné vůči fungicidům a e, fungicidním nákazám a dalším škůdcům, protože tedy je vlastně možnost sázet rostliny, které jsou rezistentní. Děkuji, pan Luazo. Děkuji, pane předsedo. Mé otázky jsou také na paní Geisen. Vy ve své písemné odpovědi eh, poukazujete na problematiku s půdou. Já jsem zemědělec a můžete mi tedy vysvětlit reálný a dlouhodobý dopad glyfosátu na faunu a floru v půdě? Eh, jedná se o skutečné znečištění eh, půdy ze středně a dlouhodobého hlediska. Pokud jde o náhradní eh, výrobky nebo náhradní produkty, chtěl bych tady poukázat na jeden problém. Zemědělci jsou často vnímáni jako znečišťovatele, ale přitom zemědělcům se nabízejí nebo dokonce vnucují výrobky ke zlepšení výnosnosti a zisku a bohužel e, právě to zemědělce v době krize zajímá. Pokud tedy e, zakážeme glyfosát, e, bylo by to ve prospěch jiných řešení. Měly by mít ta řešení stejnou efektivitu, neměly by tam být, neměla by tam být další zátěž pro zemědělce. Souhlasíte s tím a existují podle vás výrobky nebo techniky, které vyhovují těmto kritériím, aby se zároveň zajistil stejný vztah mezi náklady a účinností pro zemědělce. Děkuji. Mo, uh, okay, answer in English. Já odpovím anglicky. Existují alternativy a na nich je zajímavé jedno. Já jsem tedy vysvětlila, co se děje s, glikof, s glyfosáty. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost jako ostatní zemědělci, že po mnoha letech užívání glyfosátu je vlastně ten život půdních mikroorganismů úplně rozvrácen. Co pěstujete? Já pěstuji hodně e, ječmenu, e, řepky, kukuřice, pšenice a já prostě konstatuji, že ty chemická hnojiva, která používám a fitosanitární přípravky, nemají reálný eh, vliv na půdu, alespoň na první pohled. Vědecké údaje to je něco jiného, ale já mám prostě výnosnost, která se zvyšuje, ano, závisí to vždycky na klimatu, ale nevidím reálný dopad na zdraví půdy. A jenom jsem chtěla ještě upřesnit, eh, eh, Tady se hovoří o pesticidech, ale to je termín, který já odmítám, protože tam není žádný jaksi pest, ta choroba, proti které by to bojovalo? Eh, Je to anglický výraz. Eh, pest, škůdce, dobře, můžeme tomu říkat jinak, ale například ve Švýcarsku a v Dánsku nyní existují eh, roboti, kteří používají infračervené světlo a k detekci plevele na poli. Tedy ten robot kráčí po poli, pomocí infračerveného paprsku odhalí Eh, existenci plevele, který nechcete na poli a potom, pokud je to tedy hluboce zakořeněný eh, plevel, ho prostě vytahnou a pokud je na povrchu, tak ho vlastně odtrhnou. Ty roboty vypadají trošku jako dětská bugina, stojí zhruba 5000 euro. V Nizozemsku už je můžete vidět. Turisti si je fotí na polích a, a takhle můžete například ošetřovat kukuřici, tedy mezi řádky, protože ty řádky jsou sázeny na 20 cm od sebe a pokud v tom, řádku, v tom prostoru mezi roste plavel, tak ho robot vytáhne a není třeba aplikovat glyfosáty. Tento robot s pomocí infračerveného paprsku tedy odhalí plevel, buď ho vytáhne, nebo přímo jen na tom místě aplikuje glyfosát a to je podle mě moderní způsob hospodaření. Ošetřovat přímo na místě. To je podobné jako endoskopická eh, ošetření. Už vám nikdo nerozřeže celé břicho, aby vám z něj něco vytáhl, ale je to endoskopická operace a něco podobného je možné i v moderním zemědělství. A ty náklady nejsou vyšší Jakmile už jednou toho robota koupíte, to je tedy jednorázová investice, ale víme, že tedy nyní také uvažujete o nové organizaci společné zemědělské politiky. A pokud byste víc investovali do trvale udržitelných metod eh, zemědělství, to je vlastně ta správná trvalá udržitelnost a také alternativa pro užívání glyfosátu. Takže robota si pořiďte, říká pan předseda. Jenom reakce, to, co říkáte, je asi možné u pěstování kukuřice, ale třeba u ječmene by to bylo složitější, protože tam ty rostliny jsou mnohem blíže u sebe. A myslím si, že u obilovin by tuto techniku nebylo možné použít. Děkuji, děkuji, budeme pokračovat a slovo dostane Herbert Dorman v rámci ko- ko- koordinátorů. Já danke. Děkuji. Paní eh, Dele musela odejít a poprosila mě, abych eh, řekl několik slov místo ní. Někdy zapomínáme, že eh, tady v zásadě hovoříme o bioaktivních látkách a bioaktivní lásky mají biologické působky na, efekty na Eh, biologické prostředí, co říkala paní Geisen, jsou samozřejmě eh, vedlejším účinkem použití takovýchto látek a proto, eh, paní Geisen, máte opravdu pravdu. Ne, ne, ne v tom, co, co říkáte, ale v tom, co jste říkala v poslední větě. A sice zabýváme se příliš málo otázkou, kam a, a jak se to vlastně dává. Čili eh, používání, eh, technika používání a nové možnosti eh, používání. Tím se musíme zabývat. V zásadě zemědělci nestříkají, protože je tak pěkné stříkat na pole, nebo že je to nějaké levné. Ono je to docela drahé, totiž ani to není nic pěkného, ale cílení na aplikace vede ke snížení nákladů. A myslím si, že eh, se musíme intenzivně eh, zamýšlet právě nad tímto, na tou eh, rezistenci, o které jste hovořili. Bohužel jsme také velice neobezřetní, když hovoříme o, mm, dovážíme rostliny a mm, produkty do Evropské unie. Když se podíváte na objem těch dovezených pesticidů, mm, Mm, eh, které jsme si přivezli, eh, nebo ksi, a současně s nimi Xylolu fastidiozu a nebo a eh, také to, toho škůdce na třešně, prostě protože jsme velice neobezřetně postupovali při dovozech. Tak já bych každopádně kladl otázku, do jaké míry můžeme zapojit ten technický aspekt do debaty, protože mně se tohle zdá nesmírně důležité. Do jaké debaty, do, do, do jaké debaty myslíte? No do debaty o tom, eh, co se stane eh, s eh, rostlinolékařskými přípravky. A otázka je, jak tu látku používáme a jaké technologie použít, abychom jim používali co nejméně. Já si myslím, že to je velice správný přístup. Hm, myslím si, že tohle je třeba zapojit do debaty pryč od plošného, plošné aplikace. Podíváte, pokud se podíváte, eh, jaké, kolik je plevele eh, na jednom poli a vy ho stříkáte celé, no tak to nedává opravdu smysl. Bez ohledu na nějaké eh, autorizační procesy, v tom se jistě vyznáte vy. Ale to plošné aplikování musí skončit. Ta technika, jak na to existuje, máme na to metody, Eh, a je třeba se také preventivně podívat. Máme tam vůbec eh, škůdce roboti? Můžou například zjistit, eh, že tady například máme tolik mšic. Tak tam přijde stroj a takhle sebere. A opravdu je třeba státu, aby tohle financoval a tohle se začalo běžně používat. Odpověděla jsem vám naši otázku. OK. Um, Pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě děkuji eh, profesorce Giesen za spoustu velice relevantních eh, doporučení a já se chci zeptat eh, komise, protože se obávám, že většina z tohoto je v přímém rozporu s odpovědí panem Tarazony z FC posledně, když jsem se zeptal na to, jak dalece byl Eh, glyfozát testován, eh, pokud jde o eh, ekotoxilokologii půdy, tedy vliv na půdu. Pan Tarazona řekl, cituji, ano, to je součást závěru a všechny ty dokumenty jsou veřejně, tak ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A jedna specifická kapitola se týká půdních organismů a tak dále a tak dále. Takže to přímo je v rozporu s tím, eh, co eh, říkala tady profesorka eh, Giesen. Já se tedy chci zeptat komise, aby vysvětlila tento rozpor. Protože já jsem měl taky ten dojem, že v případě glyfozátu se tady dostatečně netestovalo, zejména pokud jde o jeho vliv na půdní mikrobiom. O složení mikrobiomu, protože je určitá společná metabolická dráha pro rostliny a mikroorganismy. Mohli byste tedy e, prosím o tomhle e, pohovořit? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Pocovi e, za mm, otázku. Vy jste také hovořil o písemných odpovědích eh, EFSA eh, v rámci slyšení eh, na 7. června a potom pan Tarazona opravdu řekl na jednání, že ty koncentrace, které byly naleženy ve studii paní Geisen a dalších, jsou v rámci tom, který, intervalu, který ESTA odhadovala a předvídala. A paní Geisen sama říkala, je pět organismů, které se v současné době testují když se eh, hlídá dopad na půdu. A to, co říkala ve svých doporučeních, je, že toto je třeba eh, rozšířit a je třeba eh, tedy um, tohle hledat dále. To tady je tedy třeba aktualizovat ten, mm, ten metodický dokument. Tahle není rozpor tedy. Je to tedy v rámci těch zjištění. Eh, paní Geisen, eh, myslím, eh, zcela si, si neodporuje tady. Já myslím, že tady musíme rozlišovat dvě věci pro ty, kteří nejsou půdní věci. Za prvé předvídané koncentrace v životním prostředí. To se dělá tím, že se vypočítá a v aplikace doporučovaná na plodinu a potom se zkoumá na to, toho, kolik toho skončí v půdě. To je věc, kterou dělá správně EFSA a, to, a všechny ty hodnoty, které my jsme zjistili v půdě, byly tak, jak EFSA předpovídala. Druhá věc je, je nepozorovaný dopad na koncentraci. To, je, kolega říkal, se udělá opravdu jenom u těch pěti eh, organismů, což je 0,005% všech eh, živocích organismů eh, v půdě. To je podle té stávající normy. Podle stávající normy je to v pořádku, všechno je v pořádku. A já jsem uh, zde vznášela pochybnost uh, o tom, že když jsem řekla, že to uh, se netýká celého biotu. Máme velice zajímavý článek kolegyně van Brüchen, která tohle všechno vysvětluje a říká, že efekt glyfozátu je na té dráze k tvorbě, v tvorbě eh, proteinu. Pokud se to eh, otestuje u těch eh, organismů, které nemají proteinovou syntézu, tak ty nikdy nezemřej, nezemřou. To tež pro lidi. My to můžeme vypít a nic se neděje, ale zemřou nám naše střevní bakterie a to se ale netestovalo. A EFSA teď navrhuje v září eh, eh, setkání, kde se bude eh, jednat o nových technikách v reálných terénních zkoušek na reálné půdní organismy. Je to jasnější nebo, nebo pořád ne? Já myslím, že mám určitou šanci tu otázku položit, aby byla velice konkrétní, takže to udělám. Řekla byste, paní profesorko, že ten stávající Eh, schvalovací proces v EU dostatečně eh, zkouší, jak půdní mikrobiom reaguje na eh, vystavení pesticidům? Ne. Ne, ne. Je to založené na metodikách, na technologiích vytvořených před dlouhými lety, na, založených na tehdejších možnostech. Teď máme moderní technologie a já doufám, že tento proces bude schválen. A díky tomu se to eh, zlepší. A je také důležité zmínit, že glyfosát není jediná, není jediná látka, je to v kombinaci s půdou. Často to bylo eh, z DDT, což byl 70. Eh, který je zakázaný od roku 73, glyfosáty a další. A je samozřejmě AMPA, ten první metabolit. Merci. Merci. Děkuji za tuto odpověď, paní McIntyre. Uh, <clears throat> thank you. Děkuji. Také mám otázku na paní profesorku Kajsenovou. Za prvé, já jsem velkým fanouškem vaší práce eh, na univerzitě v Wageningen a zvláště mě zaujaly nové metody rozmnožování rostlin. Protože to, co tu říkáte o produkci a užití pesticidů a pěstování plodin, které jsou rezistentní, které jsou odolné, to je tedy podle mě budoucnost. A já myslím, že lidé e, tady v tomto parlamentu by se měli e, snažit e, propagovat myšlenku, že nové metody množení rostlin by měly být přijímány pozitivně a nikoli tedy pouze jako zdroj obav z geneticky modifikovaných plodin. A my v Británii se eh, zaměřujeme na trvalé udržitelné hospodaření v souvislosti s orbou, s hlubokou nebo naopak mělskou, mělkou orbou a zjistili jsme, že jestliže tedy několik let nepoužíváte hlubokou orbu na poli, ten stav půdy je daleko lepší. A i když s vámi plně souhlasím, pokud jde o eh, zavádění nových technologií, práškování jen na konkrétním místě, používání robotů a tak dále. Eh, musím zároveň tedy říct, že prostě to je teprve budoucnost. Takže jaké by byly vaše připomínky k užívání glyfosátů? Ano, tedy to takzvané eh, eh, bezorbové zemědělství má velmi dobré účinky, protože tím, že vlastně nezaoráváte půdu, také nezaoráváte glyfosáty. Ale existují i další techniky, které jsou na trhu. Například můžete pěstovat zimní plodiny, nechat je zmrznout v zimě, nechat je na povrchu půdy. A pokud se objeví plevel pro čtyřech, po čtyřech týdnech, je možné jej tedy konkrétně vyp vyplet, nebo eh, je to jako když eh, řepu eh, vlastně je třeba řádkovat. A podobně můžete také sázet doplňkové plodiny, řepu s doplňkovou rostlinou a podobně a tím také propagovat biodiverzitu na polích. A takhle vlastně celý ten potravinový řetězec by mohl být nastaven tak, aby přispíval k větší diverzifikaci pěstovaných plodin, Samozřejmě tedy ta bezorbová, to bezorbové pěstování, to je dobrý začátek, ale mohli bychom se vlastně odvážit eh, mnohem dál a ovlivnit celý ten potravinový řetězec. A my už na tom vlastně pracujeme s určitou mírou úspěchu. Merci, merci pour cette... Děkuji za toto upřesnění, velice hodnotné. Paní Miller. Vielen herzlichen Děkuji. Děkuji paní Geisen. Já jsem také přesvědčena, že nové technologie přinášejí nové možnosti, ale přesto tedy je třeba uvažovat o tom širším kontextu a o tom, co z toho vlastně nakonec ten zemědělec může mít. Já myslím, že to asi není možné tedy přejít na ty nové technologie tak rychle, jak se tu naznačila. Nicméně mám otázku na pana Dietricha z eh, e komise. Tedy zavedla jako povinný požadavek nutnost srovnávat výsledky vědeckých studií. My jsme se o tom bavili už na posledním zasedání výboru a vedlo to tedy k posílení výměny informací mezi agenturami Evropské unie a třetích států a také e, mezi nezávislými vědeckými instituty. A tady možná e, tedy e, bych žádala vysvětlení co se přesně děje, co se děje v případě, že různé instituce dospě, dospějí k protichudným závěrům a jak tedy potom situaci řešit, jak zlepšit mezinárodní eh, spolupráci. Vy jste hovořil například o tom, že by se mohlo odehrát společné zasedání FAO a WHO, eh, Jak k tomu například může přispět OECD, tomuto celkovému vývoji? Já, danke. Um, die, die Rolle der OECD. Děkuji. Úloha OECD do posud se omezovala pouze na rozvoj metod. Úkolem OECD je tedy posadit kolem jednoho stolu různé země a ve spolupráci s nimi co nejvíce harmonizovat eh, metody hodnocení rizik, tak aby to bylo co nejméně škodlivé pro všechny zúčastněné. Doposud jsme se nezabývali jednotlivými látkami. Teprve před několika lety eh, jsme zahájili program hodnocení potenciální eh, škodlivosti průmyslových chemikálií, hodnotili jsme zhruba 200 produktů, ale nikdy jsme se zatím nezabývali pesticidy. Protože za prvé mm, je to tedy velmi složitá oblast a my jsme se spíše snažili, aby země hodnotily vlastně současně stejné látky, aby mohlo docházet k výměně informací. To funguje mezi některými zeměmi, mezi zeměmi, které jsou připraveny být flexibilní. Pokud jde o hodnocení, průběh tedy toho schvalovacího řízení, které jsou ochot říct, dobře, já počkám, jak to dopadne u sousedů a potom budu pokračovat. Ovšem, Evropská unie nemá tuto možnost, protože tam jsou tedy jasné časové lhuty v před, předpisech dané a jsou poměrně tedy nabité, takže není možné, aby EFSA společně, postupovala společně ve spolupráci s americkými orgány, ale to je něco, o čem byste třeba ještě mohli uvažovat. Merci. Děkuji, paní Hazekamp. Euh, Chcete položit otázku? Rivazi, Takže paní Rivazi. Děkuji. Já tedy položím dvě otázky v tom případě tak výjimečně paní kam vám tedy přenechá svou řečnickou dobu, tak výjimečně můžete. Já toho hned využiji. Já mám otázku na komisi, protože mm, připadá mi docela podivné, že u stejné molekuly eh, mohou existovat různé normy, protože se to odkazuje na dvě různá nařízení. Příklad limidachloprid. A pokud analyzujeme PNEC, tedy to je ta mm, neefektivní koncentrace, tak až do roku 2016 to bylo 0,2 mikrogramu na litr a vztahovalo se to k fitosanitárnímu přípravku. Pokud se podíváme na eh, nařízení o biocidech, tam to není 0,2, ale 0,0048 mikrogramů na litr, protože máme více údajů a zjišťujeme, že to je toxičtější. Takže máme tedy eh, velice nízké normy. A bizarní je, že v roce 2016 Eh, pokud je o nařízení o fi, farmaceutických, fitofarmaceutických výrobcích, tak tam zase ta norma je 0,0049, takže vlastně během jednoho roku jsme měli tři různé normy. Normu pro biocidy, normu pro fitosanitární přípravky, tam byly dvě normy, tak když říkáte v komisi, tak všechno funguje správně, tak tohle mi tedy vysvětlete. To byla otázka na vás. A potom jsem měla otázku na paní Geisen k půdě. Já jsem překvapená, že nikdo nemluví o tom, že glyfosáty fungují také jako antibiotika a že to by mohlo vysvětlit fakt, že eh, to má dopady na faunu a floru. Když se podíváme na hodnocení, to se týká i pana Dietricha, ale v hodnocení vidíme, že tohle je kancerogenní, mutagenní, a potom antibiotika. To se ví dlouho, že, že to je antibiotikum. A vidíte tedy, že ta hodnocení jsou nejasná, protože se jenom omezují na určitou část problému. A vy jste před chvílí říkal, že, říkali, že u půdy je tady ta využívaná metoda, která je stará a která nezohledňuje všechny eh, procesy v ekosystémech. A proč eh, někdo nemluví o tom, že to jsou také antibiotika? Proč se omezujete pouze na tu půdu? A, takže komise, vysvětlete nám, proč jsou různé regulace. Takže prosím, paní, vysvětlete to paní Rivazi. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Rivazi za tuto otázku která se týká koherentnosti hodnocení podle různých eh, právních aktů, tak jak je prováděla jedna agentura v průběhu času. EFSA změnila eh, stanovisko během let, tedy ta hodnota se z žádná celá 2 snížila na žádná celá 0,9. To je ale něco docela obvyklého, protože kdykoliv se objeví nové vědecké poznatky, EFSA vlastně reviduje svá pravidla, proto také dochází k pravidelnému přeskumu, tak aby nová data, nové informace byly zohledněny a vznikaly nové referenční hodnoty. Nejsem si úplně jist, kdy EKA prováděla hodnocení emidaklopridu, tam, tím bychom se ještě měli zabývat, jestli to tedy bylo ve stejné době, jako kdy to udělala EFSA, ale já vás chápu. Jestliže vidíme rozdílné hodnoty EFSA a EKA e u stejné látky, tak žádáme vysvětlení. Nedávno se vyskytl podobný případ, kdy šlo o persistentní rysy jedné látky a přineslo to různé výsledky a zjistili jsme, že rozdíl byl v teplotě prováděný zkoušek. 20 stupňů pro EFSA, 12 stupňů pro EKA a to tedy ovlivňuje dobu rozpadu. Takže já jsem připraven tedy proskoumat problematiku Klopredu a souhlasím s vámi, že agentury, které hodnotí stejné látky, stejná data, by měly dospět ke stejnému závěru. Děkuji, já se budu snažit vysvětlit ten eh, tu absorpci antibiotik na základě metabolismu typu Shikimata je všechny eh, organismy, rostliny i bakterie, které provádí syntézu proteinů stejným způsobem, budou zahubeny glyfosátem. Existuje skvělý článek, který napsal Brugnet All v roce 2018, který byl nedávno zveřejněn. Tam se to můžete podrobně přečíst, jak to funguje. Ten jev je prostudován, my ho známe. A Podobně je to s našimi střevy. Jestliže se glyfosáty dostanou do našich střev, tak všechny bakterie, které vlastně mají eh, stejný, stejný typ syntézy proteinu budou eh, zahubeny. A ostatní ne. A podobně je to se streptokokem. Bakterie eh, tedy eh, typu streptokoka mají trochu jiný metabolismus, takže glyfosáty je nezahubí. A pokud jde o určitý typ houbovitých, pokud tyto mají stejnou stejný metabolismus proteinu, budou také zahubeny. Ale existuje celá řada aktivních látek, každá z nich ovšem funguje za velice specifických okolností. To znamená, že tedy e, vlastně se v tom metabolickém procesu objevují pouze v určitém okamžiku a pokud v tom okamžiku netestujete, tak ten účinek vlastně nezjistíte. Takže glyfosát to je tady taková mediální bublina, ale vlastně máme 500 dalších látek, které je třeba proskoumat. A jestliže e, zakážete glyfosáty, tak za dva roky budete řešit další substance, které, další herbicidy, které jsou volně dostupné na trhu, Některé z nich tedy eh, byly zjištěny jako škodlivé už v roce 1945. Jejich účinné látky byly součástí toho eh, plynu Agent Orange ve větnamské válce a přesto jsou dodnes na trhu. Takže je velice důležité eh, tedy nejenom zasahovat protilátkám na trhu, ale zároveň také bojovat za trvalé, udržitelné způsoby zemědělského hospodaření. Jestliže půlka Evropské unie podpoří postupy a technologie, které zemědělec může použít a samozřejmě ještě také vydělat, tak přispějete ke změně. Ty technologie už existují, ale je třeba, aby byly implementovány. A když tedy řeknu, že v evropské půdě jsme objevili více než 160 různých směsí pesticidů a e, tedy testovat jejich dopad na půdní společenství, to je obrovský úkol. Nyní je naše životní prostředí zatíženo tolika znečišťujícími látkami, že si kladu otázku, proč tedy nepoužít ten princip znečišťovatel platí. Tady by to nebyl zemědělec. A navíc nemáme žádné metody eh, očištění půdy. 30 tedy těch polutantů vlastně jsou schopny absorbovat rostliny a na vině rozhodně není zemědělec. A máme tedy vlastně naši půdu plnou těchto různých látek a teď potřebujeme přijít s opravnými metodami. Jak je o tam teď dostat? Pan Luazo, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl obrátit na pana Dietricha. Ta metodika společných studií s jinými zeměmi a OECD souvisí také s relevantností Eh, diskutuje se o tom i někde jinde a myslíte si, že je možné tyto metody nějak vyhodnotit a v jakých lůtách? Eh, eh, Děkuji. Já si myslím, že ta diskuse je velice živá v Evropské unii, protože nebo více než v jiných zemích. Všechny státy mají zájem na tom, aby se průběžně zlepšovaly eh, zkušební metody i metody hodnocení rizik. A OECD funguje eh, prostřednictvím takových vůdčích zemí když je potřeba nějaké regulace, jak už tady bylo vysvětleno, když jsou zapotřebí nějaké metody na měření eh, složení půdy z hlediska bakterií, eh, tak je třeba, aby se našla nějaká země, která bude mít vůdčí úlohu, nebo to může být EU, budou mít zájem na to, aby nějaké zkoušky byly standardizované, tak pak se to dostává na náš pracovní program a zabýváme se tím. Regulace nebo nařízení v oblasti pesticidů, eh, to je takový eh, hnací motor eh, rozvoje nových metodik. Například je tady velká potřeba najít metody pro zjišťování toxicity u neurorozvoje, protože ta metoda, která existuje a používá velké množství zvířat, je velice drahá a je třeba vlastně systematicky testovat všechny látky a potřebujeme eh, nějakou zjišťovací metodu. A tady eh, tento, tato poptávka přišla právě z průmyslu pesticidů. Pesticidy jsou tedy hnacím motorem zlepšování a aktualizace těch eh, hlavních pokynů. Potom nanomateriály, to je další hnací motor a e, endokrinní e, disruptory. To je další e, věc. Ale pesticidy opravdu mají to, tu určití nebo hnací úlohu. Děkuji. Mám tady ještě tři poslance, kteří se přihlásili o slovo pan Vejc, paní Ruš a paní Van Oichen. Vejc. Já, a... Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, já přijíždím ze země biologického hospodaření, můžu vám říct, jak se vyrývá plevel. A ve chvíli, kdy chcete tedy propagovat americké odrůdy vinné révy, které nepotřebují sprejovat, tak se obraťte spíše na pana Dorfmana. Ale já mám otázku na pana profesora Geisna. Objevují se studie dopadu konkrétních pesticidů na půdu, jak je to však eh, s jejich eh, kombinacemi, můžeme k tomu něco říci a myslíte si, že například analýza populace kroužkovitých v půdě eh, může být indikátorem zdraví půdy a pak jde také o to, jak vlastně hodnotit Eh, dopady kontaminované půdy na zdraví. Existují nějaké studie toho, co můžeme vdechovat, nebo se nám dostane do těla prostřednictvím výživy, jaký dopad to může mít na zdraví? Neexistuje nic. Jediné, co je, máme studie, které jsme provedli, abychom zjistili, které pesticidy jsou v půdě. Je to tedy, jak jsem řekla, více než 160 různých kombinací v 83% vzorků půdy z celé Evropy. A dopad na život půdních mikroorganismů je neznámý. A my se teď zabýváme vzorky, které obsahovaly pesticidy a analyzujeme vlastně pomocí oddělování DNA stav života těch půdních mikroorganismů. Ale myslím, že první výsledky budou známy až tak někdy příští rok. Pokud jde o kroužkovité, ti reagují poměrně zdrženlivě na fungicidy, na některé fungicidy a glyfosáty jim také nějak nevadí ale závisí na tom, jaký typ metabolismu mají, jakou metabolickou dráhu. Žížalovití jsou takovým dobrým indikátorem stavu půdy, ale já jsem vám tedy ukazovala, že vlastně ty organismy v půdě mohou být dobré, špatné a škodlivé a je důležité vědět, co je dobré pro zdraví půdy zdravá, odolná půda eh, překoná i určitá nepříznivá období sucho a podobně. A eh, je to tedy podobné eh, s tím, že pokud máte méně plevele na svých polích, máte také méně těch škůdců z říše hmyzu. Já jsem se poprvé teď setkala na takovém velkém eh, zasedání se zemědělci z Holandska, kteří oba spodařují velké plochy, více než 200 hektarů, konvenčním způsobem. Všichni se dostavili a řekli, jeden takový starší zemědělec mi řekl, já mám prostě strach, že svému synovi odkážu mrtvou půdu. Možná to vlastně ještě není vidět, ale máme velké problémy s tím, že vlastně naše půda už není naživu. A podobně, eh, tady podobné zprávy jsem slyšela i z Estonska a dalších zemí. Ve chvíli, kdy tedy se nesnažíte o ochranu půdy, o šetrné eh, hospodaření, pěstitelé brambor práškují desetkrát až dvanáctkrát za sezónu, čili několikrát za měsíc a ti jak si práškují plošně, nejenom tam, kde rostou rostliny brambor. A ty efekty, ten účinek glyfosátu už jsem eh, popsala, to znamená, že vlastně je příznivý pro výskyt určitých fungicidů. A já tedy doufám, že příští rok už budou známy výsledky té studie, o které jsem hovořila na začátku. Merci, merci, madame Oybuš. Děkuji, paní Dank, meine Frage Děkuji. Chtěl jsem se zeptat pana Butlera. Když uh, jsem poslouchala paní Licher, uh, eh, tak ona hovořila o tom, uh, že uh, jste udělali všechno podle uh, pravidel. Ale zároveň jste také vysvětlila, že to možná nebylo tak úplně přísné a potom Jste o tom také podal eh, zprávu ombudsmance, eh, jak se k tomu postavit. Ve své zprávě jste hovořila o tom, a já doufám, že jsem vás eh, pochopila správně, že například dvě z deseti účinných látek musely být omezeny po letech používání, poté co se vyhodnotila ta poslední data. I komisař Andrew Kautis dnes eh, vysvětloval, že nejsou všechna data k dispozici, ale doufejme, eh, že se to všechno eh, dostatečně včas dostane k dispozici. Ale prostě můžeme teď doufat, že to do budoucna bude jinak? Protože od roku 2009 platí nová pravidla. Vy jste pod Prahově naznačil, že tady bude nějaké hodnocení. Já upřímně řečeno tu důvěru nemám. Já jsem eh, to dneska neschválila důvěryhodným, když musíme skonstatovat, že komise oproti vlastním pravidlům eh, eh, dává povolení příliš předčasně. Já si myslím, že to je deprimující. Jak to vidíte vy? A jak můžeme, může, může ombudsmanka zasáhnout? Eh, protože tohle už nesouvisí s principem předběžné opatrnosti, když se něco takového v Evropě děje. Tak nejdříve, já jsem hovořil o, o dvou z těch deseti látek, eh, které po dokončení posouzení, a když byly poskytnuty ty po eh, tvrzující informace, já jsem říkal, že komise podala zprávu ombudsmance, že ve dvou případech z deseti ty dodatečné informace eh, si vyžádali, aby eh, komise omezila eh, použití těch dvou konkrétních látek. V jednom případě to nové povolení bude pouze do vnitřních skleníků a v druhém případě bude schváleno povol, sníženo povolené množství. Tohle bylo eh, učiněno v rámci rozhodnutí eh, podle předchozího regulačního režimu, podle eh, směrnice, která platila do nařízení v roce 2009. Pokud je o to, co se děje teď, podle směrnice z roku 2000, nařízení z roku 2009, a, a jestli komise je dostatečně opatrná, tak ombudsmanka ve svém rozhodnutí vyjádřila a, obavu, že podle nařízení roku 2009 je eh, tady eh, základ pro eh, vydání povolení ještě během čekání na dodatečné informace. A ona vyjádřila obavu, že toto je třeba vyjádřit velice, používat velice bedlivě a opatrně. A mm, přísně je třeba dodržovat ostatní pravidla. My jsme se nezabývali eh, případy eh, rozhodnutými podle eh, nařízení z roku 2009, které vstoupilo v platnost v červnu 2011. Takže spíše tady to bylo vyjádření obecného upozornění, že je třeba, abychom nedopustili zneužití tohoto procesu. Ombudsmanka neříká, jestli se to používá správně nebo nepoužívá správně, protože prostě neměli jsme příležitost zabývat se eh, stížnostmi, eh, ve kterých by na to někdo poukázal. Pokud jde o roli ombudsmanky obecně, ale to se ptal na konci své otázky. Tak, eh, ombudsmanka mm, reaguje na podněty evropské veřejnosti, podniků usídlených v EU také vám může eh, se pouštět do eh, otázek eh, z vlastní iniciativy, ale problém je, že ten úřad je velice malý, má jenom 65 míst. Naše schopnost pustit se do rozsáhlé práce je poměrně omezená, musíme být velice selektivní v tom, co děláme a pokud si můžeme vybrat, tak musíme velice selektivně si vybírat ty věci, které máme dělat. Některé věci naopak musíme dělat, pokud dostaneme stížnost. Eh, takže eh, někdo říkal, že ombudsmanka se tím zatím eh, nezabývala. Ano, tak to je. Bylo by velice nemoudré vyjadřovat se k něčemu, co jsme nemohli náležitě prošetřit. Takže opět nemůžu vám dát prostě přímější odpověď než toto. Ich möchte Ihnen trotzdem an já bych eh, vám každopádně toto ráda položila na srdce. Eh, teď jsme slyšeli, že to povolovací řízení je, že, jsou úplně nové metody eh, a tak dále. A tady je prostě o, o náš životní základ, o naši půdu, o, o budoucnost lidstva na této planetě. A já bych byla opravdu ráda, kdyby toto téma se eh, dostalo eh, na eh, agendu, nebo zůstalo na pořadu naší ombudsmanky. Jakékoliv změny celkového regulačního systému mezi schválením účinných látek a příslušných přípravků jsou eh, změněny, eh, jsou dány eh, legislativou a tu tvoří zákonodárce. Samozřejmě ombudsman řeší stížnosti si na problémy, ale nakonec jakékoliv rozhodnutí o legislativě bude hm, na zákonodárci a bylo by nemoudré tom ombudsmanky zasahovat do toho, když není její oblast. Komise? Děkuji, pane předsedo, jenom abych se připojil k tomu, co řekl pan Butler, to je tedy to je velice důležité, je to jeden z hlavních zdrojů nedorozumění. Na to si stěžovala i ta nevládní organizace, je třeba eh, rozlišovat o situaci v době, kdy platila směrnice a nyní, kdy platí nařízení. V době, kdy platila směrnice, neplatily žádné konkrétní podmínky v tom smyslu, kdy je možné vyžadovat dodatečné ověřovací údaje, zatímco nyní ty podmínky v nařízení jasně stanoveny jsou. A to vysvětlila ředitelka našeho odboru. Ve zprávě pro ombudsmanku z roku 2018 jsme vysvětlili, že jsme přesvědčeni a také jsme to podložili důkazy, že aplikujeme toto ustanovení z 11.07.2009 2009 v souladu se záměrem legislátora. A teď je na ombudsmance, aby k tomu vydala stanovisko. Ale dopis od nevládní organizace se opět vlastně týkal těch starých případů, kdy byly látky schváleny podle směrnice, a my jsme vám vysvětlili, co jsme udělali mezi tím a pan Butler správně eh, řekl, že u dvou látek ta dodatečná, dodatečné informace ukázaly, že je třeba přijmout další eh, opatření, včetně snížení povolené dávky, což může v členských státech potom mít dopad na konkrétní povolení k užití. Ale v případě dalších látek to nutné nebylo, takže vlastně to původní povolení bylo korektní. Merci, Madame Noš. Děkuji, paní Neuschen. Dann darf ich vielleicht die Runde abschließen. Takže já to tady uzavřu. Bylo to zajímavé. Odpoledne děkuji všem, kdo vystoupili. Mně napadá jedno slovo. Vědecké poznatky. Pořád se tu hovoří o vědě, vědeckých poznacích ověřitelnosti a já mám otázku na paní Giesen. Jestliže věda vědomně, a já si myslím, že je to vědomně, vlastně řeší jenom detaily a nikoli eh, celkovou komplexní situaci, kdy věda vědomně neskoumá oblasti, které by mohly být sporné, tak je vlastně věda vina protože věda tu není jen proto, aby tedy obhajovala zájmy firem, který jde o to, aby vydělávali a vydělávali. A jakmile se do vědy míchá obchod, tak už to prostě není věda. Takovou vědu já v Evropě nechci. A já vím, že věda původně znamenala především tedy radost a snahu objevovat a učit se něco nového. Ale nyní se věda omezuje pouze na velice úzký úhel pohledu, tak, aby se vyhnula kontroverzím, a to považuji za chybné. A komise eh, tedy je ještě ke všemu, takovéhle věci ještě ke všemu kryje a tím poškozuje lidi. A to já tady chci jasně říci. A jestliže tedy se komise odvolává na nějaké konkrétní články, proč něco bylo použité nebo ne, zapomíná, že jde především o lidi, že jde o budoucnost půdy, hmyzu, lidí a vůbec všechno. A proto také vlastně ztrácíme důvěru veřejnosti, jak to bylo například v případě schvalování glyfosátu. Lidé totiž vycítí, když je něco špatně a když jsou věci vlastně postavené na hlavu. Ano, to byl moc hezký závěr. Myslím, že to nevyžaduje odpověď, ale chcete zareagovat? No. Myslím, že si nemusíte dělat starosti, protože vědci se tímhle problémem zabývají důkladně, je jich hodně, ale je velice obtížné získat peníze na určitý typ studií. Ale nebojte se, my jsme taková propojená síť vědců, a nejsme tedy ovlivňováni žádnými hospodářskými nebo politickými zájmy. My pouze zkoumáme systémy a snažíme se zjistit, co vlastně udělat, co by bylo vhodné. Takže to je, myslím, pořád ta aktivní věda. A takovéhle věci se pořád ještě dají najít po celé Evropě. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Určitě nám velice pomohou v naší práci. Je pravda, že komise je tady, aby něco uplatňovala, vědci tady jsou proto, aby eh, řekli, co se o tom myslí a my jsme tady proto, abychom do toho vnesli pořádek, jakožto spoluzákonodárci. A my eh, ve své zprávě se budeme řídit tímto přístupem, komise nám Eh, bude říkat, ano, někde to nefunguje dobře, musíme to nějak upravit. Ano, doufám, že to budeme pracovat kolektivně, jak o tom mluvil i pan komisař, a budeme samozřejmě vycházet z vašich odborných příspěvků, eh, tak, aby se věci zlepšily ve prospěch evropských občanů a ne tolik ve prospěch administrativy. Děkuji vám všem, děkuji za vaši práci, za vaše příspěvky